So good morning everybody. I'm happy to have those who are here. Dobrý den, vítejte vážení kolegové. V mezidobě jistě dorazí kolegové, mají proto, že nedorazily jistě důležité důvody. Takže bod jedna Přijetí pořadu jednání, nikdo nic nenamítá, považujeme ho za uh, schválené. Pokud jde o měnové trhy a fondy měnových trhů, tak tomu parlament eh, schválil eh, svůj postoj. Nina Jill za to odpovídá. My jsme si to schválili už v dubnu roku 2015. Pokud jde o 15. června letošního roku, o rok později, Rada dosáhla obecného postoje k celé problematice, takže mohou začít eh, trialogy teď v rámci slovenského předsednictví a první trialog už je naplánován a to na 14. července letošního roku, takže začneme ještě pracovat před letní předstávkou. Takže to byla veškerá sdělení předsedy a nyní bod číslo 3. Souhrný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2017 všechny oddíly. Naším zpravodajem je místo předseda tohoto výboru. Dávám mu tedy slovo a vystoupí německy. Eh, dobré ráno, kolegyně a kolegové. Stanovisko k rozpočtu je tento rok mimořádně obtížné v souvislosti s mimořádnými událostmi ve Spojeném království komise nebyla schopná podle lhůt eh, ve smlouvě předložit návrh rozpočtu, takže až do doby před několika dny eh, jsem pracoval pouze na základě obecných informací a na naše rozpočtová procedura podle smluv eh, je nastavena tak, že v září na základě prvního čtení v radě budeme budeme muset naše návrhy tady formulovat. E, naše situace je tedy poněkud napjatá, protože ani rada zatím neměla možnost se touto záležitostí zabývat, protože komise e, nepředložila tak jako obvykle návrh rozpočtu v květnu. To je tedy k popisu problému. V současnosti jde pouze o obecné naformulování toho, oč nám jde především. To je poměrně přehledné, protože máme pouze omezený eh, počet rozpočtových eh, líní, za které jsme zodpovědní. Jde mi v podstatě o čtyři věci, které eh, zmíním. Jednak by Ekon měl klást důraz na to, aby návrh rozpočtu vycházel eh, z priorit evropského semestru. Nemělo by smysl, kdybychom tady vedli velké diskuze k evropskému semestru a v jediném eh, souboru nástrojů, který máme k dispozici pro prosazování, což je rozpočtové právo, by to nebylo zohledněno. Eh, za druhé, ehm, jsem se podíval na financování, rozšiřování kapacit eh, a tak dále. Eh, tedy to je línie s programem. Zatím od toho měli prospěch dvě zmíněné organizace a obojí zatím vše probíhalo přes přípravné akce a pilotní projekt. Uh, já jsem zatím ještě neměl možnost podívat se na to, jak komise to chce vyřešit pro příští rok, protože se budeme muset bavit o právním základu, ale podíval jsem se na rozpočty, eh, promluvil jsem si s oběma stranami a zjistuji, že více než 50% rozpočtů obou organizací plyne z rozpočtu komise. To jsou věci, na které bychom se měli podívat. Ovšem zatím je důležitější otázka právního základu, jakým eh, způsobem bude vypadat eh, další financování trvale Potom tady jsem hovořil se všemi třemi dohledovými orgány a jejich eh, šéfy, pokud jde o rozpočtové věci pro další rok. U obou tří eh, dohledových orgánů máme eh, rozpočet pro nárůst, tak jak bylo dohodnuto. Je zajímavé, že z těch tří dvě předložili požadavky navíc na další místa, je to EOPA a EBA. ESMA mi jasně vyjádřila, že nepotřebuje eh, další eh, pracovní místa eh, nad rámec toho plánu nárůstu, který už jsme schválili. Pokud jde o EBA, tak v minulých měsících bylo pro EBU velmi obtížné nebo měla problémy Eh, přijmout další zaměstnance a myslím si, že po 23. červnu se to ještě zkomplikovalo, abych ten problém nastínil. Již před referendem eh, zástupce EBA ujišťoval, eh, nebo musel zjišťovat nebo ujišťovat ostatní, pokud jde o otázky, kde EBA bude mít své sídlo, jestli bude i nadále v Londýně, nebo jak to bude. Eh, ovšem samozřejmě bude jinde, protože eh, může být pouze tam, kde je Evropská unie, takže musíme vyčkat, jak se rozhodne rada, která bude rozhodovat o místu sídla. A já bych navrhoval, abychom předběžně vyhradili prostředky na možné přestěhování nebo přípravu přestěhování v rozpočtu pro rok 2017, abychom vytvořili určitý tlak na radu, aby se rozhodla co nejrychleji, tak aby ten eh, běžný nárůst eh, pracovních míst mohl být vůbec zajištěn, protože v tuto chvíli je samozřejmě obtížné motivovat někoho, aby pracoval eh, v Londýně, ne protože by nebyl pěkný nebo atraktivní, ale zkrátka protože oni vědí, že v budoucnosti to místo bude někde jinde, ne v Londýně, ale někde v Evropské unii. Takže já navrhuji, abychom se drželi příkladu ESA Eh, EBA, a eh, povolili eh, pracovní místa pouze v souladu s tím hm, plánem nárůstu, který byl schválen. Uvidíme, jak to bude, ale u IESA i u EOPA jsem se ptal a zatím mě ještě nepřesvědčili. Dále program Fiskalis, samozřejmě v souvislosti s taxe 1, taxe 2 a včera utvořeném výboru pro Panama Papers je tady téma spolupráce daňový, s daňovými orgány, to bychom měli zintenzivnit. Máme tady program s Fiscalis v rámci 2020 a to by mělo pomoci daňovým orgánům členských států, aby se vyměňovaly informace a zkušenosti, ale myslím si, že jsme to zažili velmi působivě, především ti, kteří byli ve zvláštních výborech a budou teď také v rámci Pamáma výboru působit, eh, že tady je ještě prostor pro zlepšení ve spolupráci. Přepracovávali jsme příslušnou směrnici o úřední pomoci, abychom vylepšili výměnu informací a jsou tady ještě další změny eh, v souvislosti eh, s praním špinavých peněz. To plánujeme. V pondělí budeme mít eh, setkání s kolegy, pardon, jsme měli setkání s kolegy z výboru pro vnitřní záležitosti a proto bychom se měli zamě, zamyslet nad právním základem pro fiskalis a uvidíme, eh, nebo bude asi potřeba to přizpůsobit novým legislativním požadavkům, tak abychom zajistili, že to bude odpovídat současným eh, právním požadavkům. To jsou návrhy, které vám tedy jako zpravodaj předkládám. Eh, po diskuzi řeknu něco k postupu, to je trochu komplexní nebo složité kvůli tomu, že nebyl předložen návrh rozpočtu včas, ale společně se pokusíme eh, s druhým výborem nalézt eh, přijatelné řešení. A teď se dostávám k sínovým zpravodajům pro rozpočet a SND a je to Andrea Cocilono. Máte slovo. Grazie. Eh, condivido gran parte degli Děkuji. Já souhlasím s řadou těch věcí, které jste uvedl. Takže v podstatě v tuto chvíli toho příliš nedoplním. Navíc je to moje první stanovisko ve výboru pro hospodářské záležitosti. Myslím si, že je velice důležité, abychom měli k dispozici nástroje pro evropský semestr a abychom naplňovali cíle, které jsme se stanovili. Já bych poukázal na tři hlavní záležitosti, které jsou spíše obecné povahy. Jednak flexibilita, to je velice důležitý aspekt tohoto rozpočtu, abychom měli možnost reagovat na velké výzvy typu migrace. Také musíme zdůraznit eh, růst, pracovní místa a investice jako naše priority. Nicméně je tady stále propast eh, mezi platbami a závazky a to je, myslím, obrovský problém pro komunitární rozpočet. A druhý problém, na který bych chtěl poukázat, je to, že pokud eh, chceme skutečně dát strategickému fondu svou hodnotu, tak to nesmí znamenat, že vezmeme například infrastrukturním či výzkumným projektům tyto peníze a dáme je eh, do strategického fondu. Je potřeba nějakým způsobem úplně přepočítat původní čísla. Jak chceme eh, v okamžiku, kdy škrtáme základní položky, jako je výzkum, dosáhnout většího růstu a pracovních míst? A pak eh, k tomu souboru nástrojů. Já si myslím, že mm, rozpočet musí být nastaven tak, aby naplňoval naše hlavní cíle. Jinými slovy, je potřeba znovu spustit investice, mnohem objemnější investice než doposavat, protože za tímto cílem zatím zásadně zaostáváme. 15% cíl z roku 2007 jsme zdaleka nesplnili, takže rozpočet musí skutečně na tuto situaci zareagovat. Komentáře pana zpravodaje jsou konstruktivní a pozitivní, nicméně eh, ještě zmíním jednu věc. U těch dvou organizací, o kterých jste hovořil, pane zpravodaji, si myslím, že potřebujeme, a teď mám na mysli konkrétně eh, Finance Watch, eh, tu občanskou organizaci, která sleduje financování, musíme zajistit, aby fungovala transparentnost ohledně toho, jak se financují tyto organizace z komunitárního rozpočtu. Musíme zajistit větší transparentnost a také účinnější investice. Zejména pokud eh, hovoříme o ochraně spotřebitelů. A teď pokud jde o dozorové agentury. Pokud nebudeme mít k dispozici dostatečné zdroje, prostředky, personál, tak samozřejmě, že tyto instituce nebudou moci vykonávat činnosti, které jsme jim svěřili. A toto jsou velice důležité dozorové subjekty. Takže potřeba zajistit, aby sice peníze a zdroje využívaly efektivně. Na druhou stranu se musíme podívat na to, jaké cíle mají, zda jsou schopny zastávajícího stavu splnit a proč žádají ty peníze navíc. Myslím si, že tady se pan zpravodaj ubírá správným směrem a těším se na další spolupráci. Děkuji za EKR. Nyní předávám slovo Kay Swinburne. Prosím, Kay. Děkuji. Já bych chtěla poděkovat panu zpravodaji za jeho návrh stanoviska, za to, že se soustředil na posouzení toho, co eh, potřebují dozorové agentury. Myslím si, že je velice důležité, abychom se tohoto drželi. V předchozích stanovicích rozpočtu jsme se snažili navyšovat eh, rozpočet pro tyto dohledové agentury, aniž bychom přesně věděli, co budou dělat, jaké mají přesně pravomoci. Takže toto eh, se zlepšilo a jsem velice ráda za EKR, že k tomu nyní přistupujeme jinak a že posuzujeme uh, Eh, předtím, než jim nějaké peníze dáme navíc. Pokud jde o odstavec, který se týká přípravy na odchod eh, Spojeného království z, velké, z EU a jaký dopad to bude mít na EBA, tomu se těžko vyjadřovat tuto chvíli, ale chci připomenout, že zatím neexistuje žádný požadavek, že by Evropská agentura musela sídlit na území Evropské unie, takže eh, vzhledem k umístění agentury EBA Ono je to totiž v primární legislativě uvedeno, kde má mít eh, sídlo EBA, je to v tuto chvíli Londýn, tak by bylo potřeba využít spolurozhodování pro změnu. A tak bych chtěla požádat, abyste využili pohostinnosti Londýna trochu delší dobu, eh, ale eh, stranou žerty. Já myslím, že včera jsme diskutovali na koordinátorech o tom, že budeme zvažovat dopady potenciálního odchodu Spojeného království z EU a budeme zvažovat i dopad na sídlo Evropské agentury dohledu z hlediska finančních služeb a tak dále, z hlediska rozpočtu. Samozřejmě je důležité, abychom si na to udělali v rozpočtu nějaké rezervy, zejména potom pro roky 2018 či 2019, podle toho, kdy bude aktivován článek 50. Děkuji za liberály, nyní vystoupí Neil Tavars tady není, takže Kora, prosím. Děkuji jenom velice stručně, protože v podstatě není co dodat. Plně podporujeme přístup pana zpravodaje, pokud jde o dohledové agentury. Myslíme, že není možné navyšovat rozpočet bez řádného prošetření toho, zda je takové navýšení skutečně potřeba. Takže je to třeba řádně prověřit, jaké cíle mají tyto agentury, to podporujeme. A co se potom stane se sídlem EBA, to budeme pochopitelně sledovat s obrovským zájmem, ale myslím si, že není úplně mm, nerozumné zohlednit eh, i možnost eh, přesunu EBA na jiné místo. Pan předseda, ano, vím, že pan zpravodaj se tímto dotkl velice politického bodu, ale člověk se musí přepravit na všechno. Zague, Miguel, Roban Crespo, toho tady nevidím, vlastně tady nevidím vůbec nikoho Zague. Takže rovnou swingy gold za zelené, prosím. Děkuji, pane zpravodaji. Jenom velice stručně. Myslím si, že ty nejrelevantnější záležitosti by se měly objevit v našem stanovisku za výbor Ekon, ale to určitě není Nemůžeme tam samozřejmě zahrnout všechny záležitosti do stanoviska, protože zpravodaj pro rozpočet ve výboru pro rozpočet již ohlásil, že nebude přijímat eh, stanoviska zas až tak vážně. Takže s tím je třeba počítat a myslím si, že klíčovou záležitostí tady bude zajistit, aby to, co si tady odhlasujeme, nakonec eh, zpravodaj v rozpočtovém výboru opravdu zohlednil a neponechal to stranou pro nás je důležité to, že pokud jde o evropské agentury dohledu, tak eh, přidělování prostředků, zejména na ochranu investorů a spotřebitelů, je příliš nízké. Takže když se podíváte na jednotlivé instituce, tak eh, ty zatím sepisovaly technické standardy a aktiv přenesené pravomoci, takže mm, nechápu to, co říkala Kay Swinburne, že bychom jim dávali prostředky, aniž by bylo jasné, co mají za úkol dělat. My naopak jsme jim eh, svěřili hodně úkolů a zpracovali 400 technických standardů, což je obrovské množství práce a spíše než abychom říkali, já vím, že mi Ken Swinburne teď neposlouchá, ale spíše než abychom tady tvrdili, že nemají v podstatě co na práci a že jsme jim dali přesto spoustu peněz eh, a to říkala EKR v, min, v minulosti a proto chtěli snížit jejich financování. To si myslím, že je opra- opravdu pochybný přístup, že bychom měli respektovat práce těchto institucí, kterou již odvedli. Byť eh, samozřejmě se nevedou všechny stejně, ale to, co teď potřebujeme, je, že jsme něco přislíbili při jejich vzniku, že budou dbát na ochranu spotřebitelů a investorů, ale zároveň vidíme, že evropská legislativa eh, je dosti opomíjena. Podívejte na Itálii, kde dochází eh, k obrovskému rozprodávání finančních projekt, pro produktů eh, v rozporu s MIFID 1. Teď uvažujeme o novém bailoutu a musíme se ptát, co tyto agentury, které jsme vytvořili, udělali proto, aby takový špatný prodej eh, zhatili. Takže je třeba se obrátit na příslušné tři dohledové agentury a zeptat se jich, zda skutečně naplňují řádně svůj mandát eh, vzhledem eh, ke zdrojům, které mají. A ten problém se špatným prodejem v Itálii není jenom problém Itálie. Máme že máme eh, žadatele, kteří se na nás obracejí s peticemi třeba i z Německa, byť ne v takovém rozsahu. A pokud jde o občanskou společnost, tak musím říci, že v podstatě souhlasím s vaší základní poznámkou, že eh, samofinancování takovýchto organizací by mohlo být vyšší, ale je to trochu ironí, protože obě dvě organizace pracovaly v Bruselu, na různých legislativních návrzích, pomáhali parlamentu napříč politickým spektrem, byť nevedli žádné velké kampaně a já jsem se tomu dříve profesionálně věnoval a tak vím, že pokud eh, se chcete získat vlastní finance, tak vaše kampaň musí být dosti agresivní. Já osobně jako zelený bych vítal, kdyby Finance Watch eh, dostali eh, více peněz nebo dělali i agresivnější kampaně. A já jsem překvapen, Markusi, že eh, se mnou souhlasíte a že jste naznačil, že by ehm, měl jít eh, více cestou samofinancování. Ale teď vážně, Myslím, že si zasluhují eh, naši podporu, protože je opravdu potřebujeme, když se vezmeme, jak silný je zde finanční lobbying, takže tato snaha by neměla upadnout. Slabší financování subjektů občanské společnosti v Bruselu si myslím, že nemůžeme podpořit. Myslím si, že tyto organizace samozřejmě se musí snažit získávat si své vlastní finance, posilovat svou nezávislost tímto způsobem a s tím ale také souhlasíme. To není v rozporu. A poslední věc, navrhujeme pilotní projekt pro lepší spolupráci, lepší, pardon, koordinaci v rámci projektů v programu Fiscalis a o tom bych chtěl jednat se s panem zpravodajem a se stínovými zpravodaji. A úplně poslední poznámka zneklidňuje mě, že Eurostat stále není schopen poskytovat parlamentu aktuální čísla o Evropě 2020. Některé ukazatele, a my už jsme se na to několikrát stěžovali, jsou velice důležité pro základní stěžení strategie EU a tyto ukazatele nejsou aktuální a myslím si, že o tomto bychom měli diskutovat jako o problému kvality Eurostatu s Eurostatem samotným. Pan předseda ještě eh, k časovému limitu. Eh, Omezte se prosím na, na svou řečnickou dobu, někdo další už se o slovo nehlásí, takže dostává slovo opět pan zpravodaj a opět německy. Nejprve bych chtěl poděkovat všem kolegyním a kolegům za jejich příspěvky. A pouze bych upozornil na to, že v plánech nárůstu jak EBA, tak EOPA pro další rok dostanou dodatečná pracovní místa, ale oni chtějí ještě něco nad to, navíc. A já jsem se ptal u EOPy, jak to odůvodní, a legislativně mě nenapadlo vůbec nic. Já jsem nedokázal konstatovat, že by tam bylo něco, kde bychom tomuto orgánu přidělili další úlohy. U ESMI, kde něco takového proběhlo, tam nemáme žádný takový požadavek, že by oni něco takového požádali. O, u EBA tam mám obdobný problém. Bylo mi dokonce slíbeno, že mi budou předloženy nějaké dokumenty, ty zatím ještě nebyly doručeny. Tedy všechny tři agentury dostanou další pracovní místa v příštím roce, ale otázka je, jestli jim povolíme ještě něco nad to, co už jsme schválili. Ehm, také jsem hovořil s kolegou zpravodajem Gajerem a on říká, že každý výbor má zůstat v rámci svých kompetencí, jinak vůbec nebude zohledněn pra, peníze pro EFSI nepocházejí z našeho výboru. Peníze pro EFSI z velké části pochází z výboru pro průmysl a pro, z výboru pro dopravu e, z těch příslušných líní. Takže proto je pro nás trochu problematické se e, do toho zapojit. E, takže je to složité, ale pokud přijdou rozumné návrhy, tak jsem mohl tento zohlednit. U těch dvou organizací, které financujeme, chci upozornit na to, že máme problém s právním základem a ten musíme vyřešit, protože tento program anebo ten způsob financování už teď bude končit přípravný projekt, nebo, pardon, přípravné akce a, přípra- a pilotní projekt. To je něco, co je časově omezené a, a platný Eh, právní základ je, že pokud nemáme právní základ, tak nemůžeme platit. Takže to není triviální problém. Buď musíme vytvořit samostatný právní základ, k tomu je potřeba návrh komise, který zatím ještě nebyl předložen, a nebo je potřeba integrovat to do nějakého existujícího programu. A pak nutně vyvstane otázka spolufinancování, protože já neznám žádný program, do kterého by to zapadalo. Eh, kde by to bylo stoprocentně financováno. Takže chci upozornit na tyto problémy. To není ode mě zlá vůle, ale je to zkrátka něco nezbytného, co vyplývá z našich rozpočtových pravidel a my na ně musíme um, brát ohled. Jsem vděčný, zejména komise, komisi, uh, která má právo iniciativy uh, a my to musíme začít aktivovat tuto věc, protože jinak žádný právní základ mít nebudeme a ono to vyprší. A zatím jsem tady neviděl žádný zájem. Teď k tomu, jak budeme postupovat. My jsme nejprve navrhovali, eh, že závěrečnou lhůtu pro pozměňovací návrhy stanovíme na 22. července 12 hodin a to bychom tak chtěli i ponechat. Ovšem mám ten, máme ten problém, který jsem již popsal úvodem a to, že ten, pro, ten dokument, na kterém my pracujeme podle našeho uh, Eh, jednacího řádu eh, je mm, tedy na základě prvního čtení rady, ale to 21. července ještě nebude k dispozici, protože ten návrh přišel pozdě. A potom máme první týden v srpnu, kde já bych pardon, poslední eh, týden v srpnu, kde bude vlastně první pracovní týden. Já bych chtěl se zvolat stínové zpravodaj, abychom se mohli dohodnout a pracovat na eventuálních pozměňovacích návrzích, ale zatím ještě jednáme také s rozpočtovým výborem, eh, protože my nejsme jediný problém, který má tento problém. Eh, I ostatní výbory začínají na tom teď teprve pracovat a v září se to musí odhlasovat. Doufám, že najdeme nějaké pragmatické řešení, ale upozorňuji, že to opravdu nemá nic společného se spravodajem. Zkrátka to pouze vyplývá z těch rámcových podmínek, které vyplynuly z toho, že komise to předkládá pozdě. Lhuty budou zachovány tak, jak to bylo dohodnuto, ale pokusíme se nalézt uh, pragmatické řešení v prvním týdnu našeho zasedání po letní pauze. Hlasování by mělo proběhnout 1. září a my potom um, V prvním září to má být eh, odhlasováno na výboru pro rozpočet a jinak my to musíme hlasovat 31. srpna. Tím už se dostáváme k bodu číslo 4. Eh, prospekt, který má být zveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cených papírů k obchodování. Spravodajem je Petr Ježek. A prosím, dbejte na to, že máme málo času, buďte co nejstručnější. Máte slovo. Thank you, chair. Děkuji. Dobrý den. Na úvod Všem nám je známo, že prospekt to je první eh, návrh komise v kontextu Unie kapitálových trhů a rovněž v současné době prospekty jsou zatěžující dokumenty. Eh, takový prospekt kapitálový stojí průměrně milion eur a proto je naléhavá potřeba učinit eh, se sestavování prospektu méně zatěžující záležitost jak pro velké, tak i pro malé investory. Filip Debaker, který co by zpravodaj začal práci na této problematice, před svým odchodem do belgické vlády začal velice ctižádostivě. Jádrem jeho požadavku bylo posunout se směrem k opravdové skutečné unii kapitálových trhů tím, že budeme mít zvláštní režim pro malé střední podniky. Tam by byl ten strop milion a 20 milionů, e, pak snižuje zátěž i náklady na, pro emitenty a zároveň zvýší ochranu investora. Podíváme-li se na pozměňovací návrhy pro tu zprávu, tak vidíme určitá základní témata. My jsme se jimi zabývali na zasedání stínových eh, zpravodajů a jedná se o jednak skutečný evropský režim, což by znamenalo sjednocení požadavků na prospekty, diskreční pravomoci členských států týkající se malých emitentů, snižování zátěže pro malé střední podniky, zejména tzv. odlehčený prospekt pro tyto emitenty a pak ještě další záležitosti, které ještě potřebují propracovat, včetně ustanovení o reklamě, rizikové faktory a zkrácený prospekt, případně zhrnutí prospektu jádrem je harmonizace tohoto režimu pro malé střední podniky a pak ještě takzvaný unijní růstový prospekt. My jsme trochu se potýkali s tím, jak sjednotit názor na ten prach a na ty limity. A zdá se, že tam ještě v té mozaice schází pár kamínků. Na základě diskusí, které se konali jak mezi stínovými zpravodaji a i s jinými zainteresovanými stranami. Řešení přišlo mm, rozšířit kategorie a pak ta řešení přizpůsobit situaci. A najednou se ukázalo, že jakmile se toto doladí, tak vše funguje a za, získá si podporu, včetně zvenčí. Pokud je mi známo, tak ocenil náš starý dobrý Lord Hild naše úsilí a jeho následovník eh, místo předseda Dombrovskis. Navíc jsme obdrželi signály od národních regulačních orgánů, že se jedná o kvalitní krok směrem k bankovní unii. Tedy doufám, že po dnešním hlasování budeme schopni přikročit k trialogu a to v září. Thank you very much. Děkuji, říká předseda a nyní dáme slovo stínovým zpravodajům. Avšak nevidím, ale místo pana kandeláre pan Balc. Děkuji, pane předsedo. Tom by chtěl poděkovat panu zpravodaji a jeho týmu za eh, tak hladké převzetí této složky od kolegy Filipa Debakera a za velice hladký a účinný způsob vedení zasedání. Kompromisy jsou natolik kvalitní, že jsou schopni sladit cíle různého vnímání, usnadnění situace emitenta a zároveň posílení ochrany investorů a zároveň po evropštění celého režimu byť s eh, tím, že jsou respektovány rozdíly na kapitálových trzích členských zemích. Eh, nový formát prospektu eh, jednak by měl vše harmonizovat, jednak by měl být méně zatěžující. Od samého začátku se Tom snažil soustředit na obecně odlehčený režim u prospektu u těch, kteří to opravdu potřebují, zejména malé střední podniky. Dnešní kompromis už načrtl velice konkrétní tvar toho odlehčeného režimu a zároveň by měl být přístupný všem firmám na tom růstovém trhu, což by mohlo znamenat nové slibné zdroje financování eh, MSP. Navíc kompromisy se zbavily potenciálně nebezpečných prvků eh, v dokumentu komise, například eh, povinnost nejdříve propracovat eh, rizika z pohledu materiality a ještě i slučování harmonogramu Eh, maloobchodních, veloobchodních prospektů z pohledu kontrolních orgánů. Eh, častí emitenti a jejich dokumentace, tam se náš stínový zpravodaj domnívá, že eh, tento nový režim zvýší atraktivitu. Kromě ještě vyjasnění takzvaného testu nezbytně nutných informací v článku 6, tady bychom si měli více věřit a snažit se vše upravit tak, aby prospekt se nestal jakýmsi um, telefonním seznamem. Ne, nejde tedy o to, aby se tam um, napěchovalo co nejvíce rizikových faktorů. Jsme ochotni přistoupit na 10 plus 10. Tom děkuje zpravodaji a svým kolegům, stínovým zpravodajům. Vše proběhlo velice dobře a doufejme, že i u trialogu se to takto povede. Děkuji, pane Balci, říká předseda. A nyní SAD Nina Gill, stínová zpravodajka. Poté, co se byla schopna najít své místo v sále. So Nina, you have the floor. Eh, eh, Máš slovo. Děkuji a omlouvám se za mírné spouštění. Na úvod uvítám tuto zprávu a blahopřeji panu zpravodaji Petru Ješkovi za to, jak se této zprávy ujal, když už byla v půli či na cestě a jak hezky se mu podařilo navázat spolupráci se svými stínovými zpravodaji, se svými kolegy, aby ten výsledek byl vyvážený. Unie kapitálových trhů a právě reforma prospektu to jsou klíčové záležitosti, které by měly jednak usnadnit a jednak zlevnit přístup ke kapitálu pro emitenty, zejména ty menší. A zároveň však se snažíme zajistit, aby investoři byli rovněž chráněni z pohledu případných rizik. Já jsem přesvědčena, že kompromisy, kterých jsme dosáhli, se zabývají právě těmito ohledy. Klíčovým úspěchem u těch kompromisů z mého pohledu je článek 15 a to je e, unijní růstový prospekt. Tady návrh komise mohl jít dále a my jsme se o to vynasnažili. Co se tam tam se snažíme dospět k speciálnímu režimu pro malé střední podniky, eh, který by jim umožnil eh, snažit se získat kapitál kdekoliv v Evropské unii. Eh, tam budou malé střední podniky si moci emitovat akcie a získávat kapitál na základě jediného dokumentu ve kterékoliv unijní zemi. A já si jsem jistá, že oni toho využijí, protože ono je vše standardizované velice snadné k použití. A pak ještě informace o emitentovi, o e, zajištění a klíčové informace o nabídce. Ještě crowdfunding, tam to může pokračovat pod tou prahovou hodnotou jednoho milionu, to je důležité, aby nemuseli vypracovávat ten prospekt. Tedy klíčových cílů jsme dosáhli. Snížíme roztříštěnost eh, podle členských států, eh, vše bude kratší v tom prospektu, příznivější pro um, zájemce a eh, ještě bude ta univerzálnost pro přeshraniční. Budeme mít pár pozměňovacích návrhů, která se bude týkat úlohy ESMI do budoucna a rovněž ještě lepší ochrana investora z toho pohledu, aby například zhrnutí bylo přeloženo do oficiálního jazyka hostitelského státu a mm, z pohledu orgánu dohledu tohoto státu. Tedy tuto zprávu podporuji, děkuji kolegům, stínovým zpravodajem a i zpravodaji. Děkuji, říká předseda a EKR Swinburne. Děkuji, pane předsedo. Já rovněž začnu poděkováním zpravodaji a zejména, jak nádherně převzal um, e, tuto práci od Filipa de Bakera, což určitě nebylo snadné. Těší mě, že jsme průřezově dosáhli konsenzu zejména u Prahu a u těch odlečených prospektů ještě pozměcí návrhy přicházely eh, pozdě včera večer a eh, tam jsme se jimi neměli čas zabývat, tak doufám, že nepodkopají ten tvar, o němž chceme dnes odpoledne hlasovat. Chci poukázat eh, pouze nyní na oblasti, kde nejsem až tak spokojená, zejména případy, kde parlament se snaží stavět překážky na jednotném trhu v těch kompromisech. Ehm, článek 21 týkající týkající se reklam. To je eh, rozhodně velké zklamání. My se nejsme schopni, eh, to pod tím podepsal. A jinak prospekt, který byl vypracován přesně stejně, jako tady to má být, jakmile chcete využít eh, toho prospektu, abyste mm, jej reklamoval v jiné zemi, případně abyste jej propagoval, tak může hostitelská země ještě jinak vám Eh, něco předepisovat. Stejně tak by tady měla být volba, eh, kde chcete eh, ten původní prospekt si sestavit. A pak bychom mohli mít takové huby, takové uhl, taková centra odborníků, techniků, kteří budou schopni jak pomáhat vypracovat, tak i schvalovat ty prospekty ale tady je napsáno, že musíte jít tam, kde máte centrálu, což by nutilo firmy se stěhovat tam, kde mají ústředí, ať už v Evropě nebo USA. To jsou vše překážky, které zamezují novým možnostem. My přece musíme stavět kapitálovou unii skutečnou. A jazyková bariéra, to je ta bariéra nejvyššího typu a rozhodně není nutné nutit k překladu. Děkuji a za GUE. Nevidím tady nikoho, tedy zelení. Dnes Untason. Děkuji, pane předsedo. Opravdu jenom velice rychle. Jsou tady některé záležitosti, které se nám úplně nelíbí v tomto návrhu. Jinak chci panu zpravodaji poděkovat eh, za odvedenou práci, zejména, že se chopil celé problematiky in media res. Eh, to, co se nám eh, nelíbí, to jsou hlavně dvě věci. Jednak jsme toho názoru, že Malé a střední podniky by měly mít eh, flexibilnější režim a snadnější mm, prospekt. Eh, eh, tady to je potřeba tu definici jak se dostatečně rozšířit. Vycházíme z definice MIFID, ale je potřeba, aby větší podniky nezneužívaly eh, z našího modelu či režimu, který je vyhrazen pro malé a střední podniky, takže bychom byli rádi, kdyby to usnadnění přístupu k financování pro malé a střední podniky opravdu eh, odpovídalo definici malých a středních podniků, eh, tak jak to nastavila, nastavila komise v tom prospektu pro růst Takhle bychom mohli umožnit i větším podnikům zneužít té situace a využít zvýhodněný prospekt pro malé a střední podniky, což by ohrozilo ochranu spotřebitelů. Takže to je první věc. A druhá věc, eh, myslím, že bychom měli být ambicioznější v oblasti harmonizace. Eh, myslíme si, že to je důležitý prvek eh, v Unii kapitálových trhů a tady dáváme velikou diskreční pravomoc pro členské státy, takže bychom tam měli mít eh, jasnou spodní prahovou hodnotu pro diskreční pravomoc eh, členských států a nad rámec toho už eh, by bylo dobré zavést harmonizaci, což by znamenalo mnohem ambicioznější mm, mm, návrh než doposavat. Nicméně, v podstatě se o toto pan zpravodaj již nyní pokusil pokud jde o rizikové faktory, kde jasně zapracoval to, že pokud eh, produkty jsou eh, nebyl, já ani nevím, jak se to řekne španělsky, tak eh, že se to tam objeví mezi těmi rizikovými faktory. Protože teď vidíme, jak to vypadá například v Itálii, že tam dochází k prodeji nesprávnému, chybnému prodeji produktů ze strany italských bank takže si myslím, že těmto věcem bychom se měli pokusit v rámci této směrnice o prospektu vyhnout. I ve Španělsku docházelo k těmto případům eh, špatného prodeje spotřebitelům, kteří neměli k dispozici řádný prospekt, takže to je velice důležité. A poslední věc, eh, celkově si myslím, že velice dobře Eh, pan zpravodaj zohlednil právě tu poslední věc týkající se špatných prodejů a to v nás buzuje pozitivní eh, postoj. Dobře, děkuji. Já myslím, že jste se v podstatě vešel do své řečnické doby, no do tří minut ale musím být opravdu velice přísný s řečnickou dobou, vážení kolegové, protože už jsem to říkal hned na začátku dnešního jednání, máme velice nabitý program za EFDD, zde nikdo není, Je to sice zástupce FDD, který zde sedí, ale není to stínový zpravodaj. Vy mluvíte panem, eh, jménem pana Van Storcha? Paní Van Storch eh, není tady v tuto chvíli, takže v podstatě není co dodat. Nemáme nic tak strašně zásadního, co bychom řekli, takže ušetříme čas. Dobře, tak aspoň na tom se shodneme, říká pan předseda. Paní Kapel za ANF tady rovněž není, byla tu, ale už zase není. Ještě jsou tu další kolegové, Pervanč Perez jako první má slovo. Short, please. Buďte ovšem stručná. Děkuji, pane předsedo. Ano, Chtěla bych poděkovat vyjednávacímu týmu, protože si myslím, že výsledek je dobrý a zároveň uh, si ale myslím, že pokud toto nařízení opět otevíráme, tak je to proto, Eh, že v duchu jednoty eh, měnové bylo potřeba eh, zlepšit přístup malých a středních podniků ke kapitálu. A proto je důležitá otázka hranic, tedy Prahu. Je tam tedy ta hranice těch 350 akcionářů nebo zaměstnanců a tak dále. A já myslím, že to nebylo změněno, takže to bude dobrý vyjednavací základ. Pokud jde o podmínky konvergence mezi postupy různými, různých národních orgánů, tak tady bych chtěla odkázat na otázku článku, který si již nepamatuji. Jde o to, jakou moc dáme změně. E to je velmi důležitá otázka. Vyjednávací tým diskutoval o tom, zda je možné eh, dát tam nějaký závazný eh, princip ESNě a ESMA sama říkala, že ne, že není možné, aby přijala takovou pravomoc. Já bych si přála, aby jsme toto ověřili u Evropské komise, protože pokud jde o nařízení, myslím si, že zákonodárce sám by měl mít možnost definovat pravomoci agentury. A já mám pocit, že jsme to tak udělali i v jiných nařízeních, například v MIFID a proto tady k tomu mám otazník. Možná, že potom by ty prospekty byly užitečnější. Kate Swinburne tady hovořila o jazyku a já si myslím, že jako zákonodárce nemůžeme umožnit distribuci prospektů, kteří nerespektují jazyk příjemců prospektů eh, a eh, příslušných orgánů. Děkuji. Už nemám eh, žádné žadatele o slovo, takže slovo má opět Petr. Děkuji. I'd like first of... Já bych chtěl nejprve poděkovat velice upřímně všem stínovým zpravodajům a také dalším kolegům, kteří se podíleli na této zprávě. Zprávu totiž vnímám jako společný výsledek, naše společnou práci a pokud jde o ten nový prvek, eh, prospekt pro růst EU, což eh, byla záležitost, se kterou přišel Filip de Baker jako první. Myslím si, že bychom byli schopni shodnout se konsenzuálně i na dalších záležitostech, ale jak ukazují diskuze, prozatím tady některé eh, neschody přetrvávají, což už tak eh, bývá, ale celkově si myslím, že ten text je dobrý, je tam řada nových prvků eh, směrem k unii kapitálových trhů a ještě jednou chci všem za spolupráci poděkovat. Děkuji. Jenom ještě naznačím časový harmonogram. Teď už bychom měli finalizovat eh, vlastně celou práci. My jsme dnes měli hlasovat o zprávě Lange a a i o vaší zprávě, takže proto eh, tak dbám na dodržení dnešního času. Postupujeme dále. Nyní vytvoření konečného systému DPH. Zpravodaj pan Langen. Děkuji, pane předsedo. Měli jsme pouze krátkou uh, dobu, abychom se eh, promluvili o 239 poznacích návrhů, návrzích, eh, které byly předloženy. Já bych chtěl poděkovat všem za konstruktivní spolupráci. Už jsme měli setkání stínových zpravodajů, protože byl eh, změněn harmonogram těmi zvláštními zasedáními v souvislosti s Brexitem. Já jsem předložil 10 kompromisních návrhů, o kterých jsme zatím ještě věcně nediskutovali a nerozhodli. A harmonogram byl změněn i proto, že ECOFIN se rozhodl, že nebude zasedat v září nebo v říjnu, ale eh, o daňových otázkách rozhodne eh, teprve v prosinci v souvislosti s Brexitem. Dále v ECOFINu 21.6. Eh, jsme dostali rozhodnutí komisie, které zachází za rámec toho současného. Komise se zavázala, že eh, pokud do Českou republiku provede studii k eh, reverse charge eh, a ta studie bude zahájena do konce roku, byl to dlouhodobý proces několika zemí a bylo to velmi kontroverzně diskutováno. Ten poměr tam byl 10 ku 11. Děkuji. 8. uděláme slyšení a tam si vyslechneme zástupce různých skupin a budeme k dispozici pro pokládání otázek a pro odpovědi. Eh, uvedl bych teď ty nejdůležitější kontroverzní záležitosti. Jednak je to otázka, eh, kterou zmínili mnozí kolegové, je to otázka minimálních daňových sazeb. Komise uvedla, že je potřeba větší harmonizace anebo eh, dokonce uvolnění. Eh, u pozměňovacích návrhů byly různé kompromisní návrhy až po návrh kolegy v Bajeta 6% na služby bydlení. To je čistě národní rozhodnutí a já si myslím, že nemůže být úkolem zprávy k harmonizaci DPH eh, stanovovat eh, národní zásadní rozhodnutí, eh, která spadají do kompetence členských států i nadále. Je tady ale možná snaha vytvořit v různých odvětvích takové hlavní linie, aby se to co nejvíce zblížilo to je návrh a ty jednotlivé návrhy, které to překračují, o těch se hlasovat nebude. A druhá věc, postup eh, režimu přenesení daňové povinnosti. Už jsem říkal, že komise slíbila pilotní projekt u postupu reverse charge a eh, tady eh, to různé strany hodnotí velmi odlišně a to vychází ze zkušeností z různých odvětví, třeba ze stavitelství a tak dále v Evropské unii u například použitých vozidel a šrotu se tento postup uplatňuje ve 23 členských státech, ve stavebnictví je to v 17 členských státech institutech a, a účetní dvůr a také jiné instituce jako česká vláda, nizozemská vláda uvedly, že pochybnosti, které právem byly e, nadneseny, musí být velmi intenzivně proskoumány, proto je tady pilotní projekt a to patří i do mých kompromisů. My říkáme, že nenavrhujeme eh, postup přenesení daňové povinnosti, ale navrhujeme pilotní projekt. Další body nastíním pouze velmi stručně. Eh, vedlejší požadavky kolegů je to jednak otázka, zda je DPH vhodným nástrojem sociální politiky. Účetní dvůr se vyjádřil jednoznačně. Uvedl, eh, že maximálně v oblasti potravin a eh, základních služeb a tam jsou dopady DPH znatelné. A potom byl znesen požadavek, že v rámci režimu DPH by se mělo uvažovat o vlastních prostředcích EU. Já si myslím, že to je zcela jiná oblast, to nemůžeme probrat současně s harmonizací. Za třetí otázka zdanění finančních služeb. E, sociální demokraté e, s stínový zpravodaj sociálních demokratů to nadnesl. A tady e, vyvstává otázka, jak to vypadá s daní z finančních transakcí, která je zatím odložena. A další poslední kontroverzní věc, to je eh, daňové srovnání postavení veřejných a soukromých podniků eh, v těch oblastí, kde jsou eh, v konkrétní soutěži. Uvedu například dodávky vody. V některých členských zemích, kde jsou veřejné a soukromé firmy, kde jsou tady různé daňové sazby, těch se to týká a my jsme dohodli po našem slyšení, že to po našem slyšení vyhodnotíme a potom si um, zorganizujeme další zasedání stínových zpravodajů v září a potom uh, to uvidíme v souvislosti s dalšími věcmi. Eh, chci všem poděkovat, je to obtížné téma, protože definitivní forma stanění DPH od roku 93 je stanovena ve směrnici o DPH a o 23 let později jsme stále ještě na cestě k definitivnímu systému, abychom zejména eh, snížili zejména podvody v oblasti DPH. Děkuji, pane zpravodaji, a nyní dávám slovo novým zpravodajům, pan Ernestino Sani, SND. Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, tisztelt elnök úr. Mindenek előtt szeretném meg... Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych poděkovat panu Langenu vy eh, za dosavadní práci, tak jak již zmínil, je to velmi těžký úkol, ale on je opravdu vynikající zpravodaj a je pro mě potěšení s ním spolupracovat. V mnoha otázkách jsme již nyní nalezli půdu na které se dohodneme a pan Langen je velmi pružný, což jistě přispěje k dalším kompromisům. To je nezbytné, protože bychom neměli zapomínat na to, že jsme dostali více než 200 pozměňovacích návrhů. Já bych se dotkl několika klíčových eh, otázek. Pan Langen už je zmínil. Jednak pokud jde o eh, přenesení daňové povinnosti, tak tady mm, si v naší frakci myslíme, e, že v souladu s většinou Evropského parlamentu by se mělo postupovat velmi obezřetně. V některých případech by to jistě bylo prakticky odůvodnitelné, ale celkově se doníváme, že by nebylo dobré obecně tento postup zavést. Pro nás by to dokonce mohla být eh, červená linie. Jsme ovšem potěšeni, že pan Langen uvedl, že eh, tady tyto snahy zavést to povinně nejsou. Za druhé, u DPH minimální eh, sazby DPH. Zde také souhlasíme s panem Langem. Neměli bychom tady přijímat jednotlivé návrhy a potom je kumulovat, protože potom by celá ta zpráva eh, se jaksi vymkla kontrole. Ovšem pomalu z toho eh, začíná vyplývat určitý kompromis v souvislosti s doporučeními účetního dvora. Jde o ovlivňování budoucnosti Evropským parlamentem, nastavujeme budoucnost a proto bychom ty nejdůležitější produkty, třeba zdravotní produkty nebo eh, potravinové eh, aspekty, Eh, zohlednit, nebo třeba i ekologické aspekty a také oběhové hospodářství. To jsou věci, které by měly být prioritní. Tam bychom opravdu mohli snížit sazby. Tak jsem chtěla ještě upozornit na eh, jednotné okénko, potřebujeme jednotné okénko, jednotné daňové kontaktní místo a potom také je e, důležité podpořit e, střední stav. Tady bychom chtěli pomoci při vypracovávání kompromisu. Děkuji. For e Děkuji, Tibore. No one is taking the floor? Mr. Luke is not here. Tady není pan Luke, takže ujmete se slova vy. Promluvíte jménem pana Lukeho? Thank you, chair. Děkuji. Vážený pane zpravodaj, vážení stínoví zpravodaj, dnes hovořím jménem Benta Lukeho, který se tímto omlouvá. Bent Luke by rád zdůraznil význam následující záležitosti. Ehm, účtování DPH v celém dodavatelském řetězci znamená eh, významné náklady, jak finanční, tak správní a Zároveň tam může docházet k nejrůznějším podvodům. Jakákoliv nová iniciativa musí eh, bojovat eh, s podvody a zároveň zajistit snižování nákladů, zejména pro malé střední podniky. Návrh týkající DPH je velice technickou záležitostí, eh, která si zaslouží důkladnou analýzu a rovněž i posudky ze strany expertů. Eh, komise se zdá, že cílí na dosažení solidního režimu, eh, který bude odolný vůči podvodům. Ale bohužel není tento návrh dostačující a já vítám návrh zpravodajů uspořádat slyšení, které nám pomůže získat mm, lepší přehled o tom, co si žádá reforma DPH. Jakákoliv reforma v EU musí zajistit, že bude vyhověno konkrétním požadavkům každé země a může, musí zároveň umožnit členským, členským státům stanovovat si eh, vhodné sazby DPH. Každá země by měla mít volnou ruku, pokud chce využívat režimu přenesené daňové povinnosti. To, že je veliká diverzita mezi zeměmi, to někdy působí obavy, ale eh, je třeba konzistentně zajistit eh, režim cílové země, avšak různé sazby u různých výrobků v rámci tétéž země už i tak vedou k určitému porušení zásad eh, společného trhu a působí i problémy vývozcům a dovozcům. Kromě toho snižování sazeb DPH u určitých výrobků mohou být nástrojem kvalitní sociální politiky. Jeden společný seznam eh, všech snížených sazeb a kategorií není proporční. A konečně EKR by rada zdůraznila, že rada musí rozhodnout jednomyslně u otázek DPH. Mělo by být. Nepodporujeme změnu přístupu e, ve směru e, řádného legislativního postupu a směrnice musí být vypracována tak, aby umožnila skupině při nejmenším devíti členských států obohacený cílenou spolupráci v, v souladu s článkem 9, ale pan předseda říká, my víme, oč se jedná. Ono je to hezké, že nám to předčítáte, ale Tady možná nám už to stačí. Děkujeme za liberály. Petr Ježek. Děkuji, pane předsedo. Je dobré, že konečně se pouštíme do tématiky boje s podvody v oblasti DPH a urovnání této záležitosti a doufám, že stejně sveřepě, jako se snažíme bojovat s daňovými podvody a obcházením daňových povinností. I zde se nám to podaří. Nemohu než uvítat tuto iniciativu a poděkovat eh, zpravodaji. Zjednodušení je potřeba. Současný systém je nesmírně složitý, je snadné provádět podvody a ani neusnadňuje vývoz a dovoz mezi členskými státy. Je třeba přijít eh, s sjednoceným režimem a tím směrem jdou i některé pozměňující návrhy. My budeme eh, eh, spolupracovat na jednotném seznamu snížených sazeb DPH, které vedou k přehledu a zároveň berou v úvahu specifiku členských států. Je třeba posílit spolupráci, zejména v oblastech, kdy dochází k podvodům, je třeba eh, zlepšit výměnu informací, jak frekvenčně, tak obohatit obsahově a lépe vybavit naše národní daňové úřady, aby byly schopny eh, lépe eh, kontrolovat DPH, eh, režimy DPH a zároveň i DPH lépe vybírat. V některých členských státech je ehm, podvod velice rozšířený a proto některé státy volají po režimu přenesené daňové povinnosti. Minulý měsíc komise se zavázala, že do konce roku předloží legislativní návrh, který umožní jednotlivým členským státům uzískat dočasnou derogaci ze společného systému DPH tak aby si mohli u domácích dodávek uplatňovat ten režim přenesené denové plavomoci a zároveň zůstat v jednotném trhu. To vítám, že komise je flexibilní a e, tento režim nám pomůže vyhodnotit dopad takového mechanismu. Zároveň však připomínám, že abychom se vyhnuli tomu, že podvodníci se přesouvají ze státu do státu, z odvětví do odvětví, zdá se, že reverse čas je vhodnější. Děkuji Petře a za GUE. Paloma López, ano, prosím. Eh, Děkuji, pane předsedo. My souhlasíme s tím, že je potřeba bojovat eh, s podvody na DPH a také souhlasíme s tím, že je potřeba ovlivnit návrh Evropské komise tak, abychom se vyhnuli tomu, že evropská reforma DPH bude mít negativní distribuční eh, dopad eh, na nepřímé daně. My si myslíme, že kompromis se skutečně snažil o to zahrnout i naše pozměňovací návrhy a tímto děkuji panu zpravodajovi. Našim, naš cíle, cíl je dvojí. Jednak chceme umožnit to, aby členské státy mohly snížit eh, daňovou zátěž v oblasti DPH u základního zboží, jako jsou například potraviny, veřejné služby, léky, hygienické potřeby, bydlení, energie, kultura a tak dále. Tento systém by měl tedy umožnit zachovat daňový systém, kde DPH není eh, ústředním bodem daňového systému a výběru daní, zatímco se zdá, že komise chce posílit DPH na úkor dalších eh, daní. My tedy nesouhlasíme s tímto přístupem. Pro nás eh, je eh, třeba DPH nastavit tak, abychom zlepšili a zharmonizovali daně z příjmu u velkých společností, ale myslíme si, že spotřební daně ty by neměly Eh, nebo měli by penalizovat eh, čistě luxusní eh, zboží a nikoliv ledové vrstvy. Další náš cíl to je boj s podvody. Samozřejmě, že tady je prostor pro zlepšení, zejména v administrativní oblasti, ale je zároveň důležité, aby členské státy investovaly do modernizace svých daňových uh, a finančních systémů, zejména do personálu finančních úřadů, protože nezapomínejme na to, že eh, velké podvody páchají především nadnárodní eh, podniky, takže z toho důvodu je třeba posílit jak sankce, tak také inspekce inspekce zaměřené na zneužívání systému DPH ze strany nadnárodních společností, jimž často eh, pomáhají nejrůznější konzultační auditní firmy. Ještě jednou děkuji panu zpravodaji a doufám, že se nám brzy podaří dosáhnout dohody. Eh, děkuji a vás zelené. And thanks to the... Děkuji, pane předsedo, děkuji rovněž zpravodaj za návrh zprávy a za kompromisní pozměnící návrhy. Začnu oblastmi, kde jsme ochotni souhlasit. Snížené sazby pro určité typy zboží, to je složitá záležitost a musíme najít rovnováhu mezi jednak zjednodušením, zpřehledněním systému a respektováním specifik v členských státech. Tady se zdá, že zpravodaj eh, se kladně staví eh, k našemu návrhu, kde máme dvě možnosti, tedy hybridní přístup komise určité zboží, které by mohlo být způsobile pro sníženou sazbu, bude sestaven komisí takový seznam a pak si členský stát z toho vybere, ať už z důvodu um, férovosti, eh, případně jiného eh, to uplatní. To je dobrý přístup, sníží riziko a zároveň to povede i k určitému sjednocení přístupu Rady a komise. Navíc je tam v naší zemi silný genderový prvek, kde například Eh, hygienické potřeby pro ženy. Eh, sice je to symbolická věc, tam je obrovské hnutí o tom, aby byly osvobozeny od DPH a i v parlamentu se na této, k tomuto tématu konala velká konference. Eh, kromě toho podpora komise, aby byl jediný systém založený na destinaci. Tady silně nesouhlasíme se spravodajem, který by měl dát přednost systému reverse charge, poněvadž tam to zastávají pouze jeden či dva státy na radě. Komise se ho už v minulosti zbavila té, co e, velice e, pečlivě zvážila dopady. Za prvé došlo by ke změně systému, e, na němž je založena domácí politika, tedy bychom měli dva úplně odlišné systémy doma i pro zahraniční kontakty, což rozhodně neprospívá jednotnému trhu. Kromě toho analýzy ukazují, že se na úrovni maloobchodu nakonec objevuje jiný typ podvodu a e, rozhodně by to neprospělo malým středním podnikům z pohledu nákladu. A kromě toho zelení by rádi argumentovali, že takzvané mikropodniky, které jsou tak malé, že se jim ani nevyplací e, spolupracovat s těmi one-stop shops, by měly být vyňaty z toho režimu, protože my je máme za úkol podporovat. Děkuji, děkuji a za EFTT. Marko Cany. Grazie, presidente, molto... Děkuji. Děkuji vám, pane předsedo. Já to skutečně pojmu stručně, protože většina těch věcí už tady zazněla u předřečníků. Já to vidím tak, že návrh Evropské komise je dobrým začátkem, dobrým východiskem pro naši práci. Je důležité, abychom věnovali pozornost korporátním daním, ale zároveň nezapomínali na DPH, protože často je to tak, že velké množství peněz odplývá z členských států právě na daňových únicích. A tak bychom asi v rámci tohoto tématu se měli pokusit o to, abychom dosáhli dohody na minimální a maximální e, sazbě. Měli bychom, e, nebo respektive ty sazby bychom měli nechat na členských státech, aby se stanovili sami, ale my bychom měli usilovat o zlepšení spolupráce a koordinace mezi členskými státy v oblasti nepřímých daní. Pokud by mělo dojít na harmonizaci, tak eh, zde jsou rizika, která by plynula z toho, že by pro eh, kategorie produktů existovaly jednotné sazby. Já si myslím, že to není dobrá cesta. To by mělo zůstat v pravomoci členských států. Měli bychom mít eh, na evropské úrovni cestou lepší spolupráce a koordinace. Takže já bych to viděl tak, že bychom měli znovu zahájit diskuzi o rejstříku velkých firm na úrovni Evropské unie, protože podvody DPH eh, dnes eh, žijí vzhledem k tomu, že chybějí pro srovnání informace o velkých firmách na různých trzích, finanční úřady o nich nevědí a tak výměna takových informací by byla nesmírně užitečná. A co se týká přenesení eh, daňové povinnosti, to je poslední věc, o které se zmíním. Já bych tady byl opatrný s touto alternativou reverse charge. Myslím si, že situace ani na radě není vůbec jasná. Některé státy jsou pro, některé proti, takže buďme opatrní. A nyní Barbara Kapel, prosím, za NF. Děkuji, pane předsedo. Potírání podvodů v oblasti DPH je stejně důležité Eh, je, je velmi důležité, musíme to vidět v obecné eh, oblasti zabránění vyhybání se eh, daní. Tam se ztrácí obrovské prostředky. Proto velmi děkujeme zpravodaji, že předložil tuto zprávu a minulý týden již 10 kompromisů. A já bych chtěla velmi poděkovat, protože ten kompromis, který byl předložen, se týká právě návrhu reverse charge. To je velmi žhavé téma a já jsem tam sama něco předložila, protože jsme tento systém považovali za složitý a že povede k dalším zátěžím pro malé střední podniky, ale udělat pilotní projekt v České republice a zároveň uplatnit nový e, systém IT, tedy tu platformu, pan zpravodaj říkal, že se na něj obrátila nějaká firma a nabídla nějakou eh, platformu, která umožňuje ideálně potírat eh, tyto podvody. To je něco, co nám vyhovuje a my bychom si přáli nebo podporujeme tento pilotní projekt v České republice. Dále si myslím, že je dobré rozdělit eh, to tady na sektory pro mírnější daňové sazby, pokud jde o stanění veřejných a soukromých služeb. Myslím si, že bychom se měli měli snažit to harmonizovat. Není možné, aby soukromé osoby platily větší daně než státní. To by narušilo hospodářskou soutěž a důležitá věc je zdanění digitálních služeb. V některých zemích je tady velký nepoměr a tady by také eh, mělo být usilováno o harmonizaci digitálních služeb s reálnými službami. Děkuji. Děkuji tuto chvíli se už někdo další nehlásí. I když ano, vy se, vy se také dostanete ke slovu. Pan předseda se také dostane ke slovu, ale nejprve se musím zeptat, jestli jiní kolegové chtějí slovo. Ne, tak dostane slovo pan zpravodaj. Děkuji za toto poučení. Já jsem se pouze přihlásil o slovo. Mám jenom dvě eh, stručné připomínky. Děkuji za ochotu velmi dobře spolupracovat. Sporné téma eh, převrácení daňové povinnosti, o tom jsme diskutovali a když tady bude pilotní projekt eh, v České republice, tak to značí ochotu něčeho dosáhnout a proskoumat to, o čem se již dlouho diskutuje. A kolegyni od Zelených bych chtěl říct, že to není to tak, že by dvě země to udělali. Dvě země o to požádali. V minulé diskuzi bylo 10 pro a 11 bylo proti. To znamená, že to je velmi sporné na radě a není to tak jednostrané. A uspořádáme setkání stínových zpravodajů a já podám informace o tom, koho chceme vyslechnout. Definovali jsme si pouze témata 4x10 minut a závěrem možnost podání zprávy. Komise má být pozvána, aby se účastnila a aby eventuálně něco sama řekla ale nebude ten, kdo bude tím účastníkem toho slyšení jako takovým. Chtěli jsme poslat členy Evropského účetního dvora, eh, organizaci SME, ESME, e, zatím ještě nevíme koho, potom zástupce České republiky a také stávajícího předsednictví, tedy z daňových e, úřadů. A potom jsme chtěli mít také někoho za odbory. Máme několik návrhů. Na rezervním seznamu je Ernst and Young, kteří pro komisi prováděli obsáhlou studii posouzení dopadu OECD, která Eh, vlastně eh, také řeší některé eh, daňové otázky, potom Business Europe, Confederation Fiscal European a zástupci občanské společnosti. Sekretariát je ochoten na základě dohody stínových zpravodajů naformulovat pozvánky a po letní přestávce 31. srpna bychom toto téma mohli během slyšení intenzivněji probrat. Děkuji vám, pane předsedo za tu možnost o tom ještě jednou pohovořit. Ano, tuto možnost poskytujeme každému zpravodaji. 31. srpna proběhne slyšení, hlasování v Ekonu proběhne 10. nebo 11. října a na plénu e, to bude probráno v listopadu. Dále máme pod e, číslo 6. E, Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik, provádění priorit na rok 2016. Slovo má pan Sant. Děkuji, pane předsedo. Máme před sebou návrh zprávy. Snažili jsme se vše maximálně zefektivnit, takže jsme se soustředili na eh, investiční stránku CSR. Za rok 2016 se řešily v CSR zejména otázky eh, investic. Samozřejmě kromě investic eh, jsou tu i další záležitosti obsažené v CSR, ale my si myslíme, že bychom eh, naše zprávu měli pojmout jako dokument, nebo respektive, že CSR by měly být dokumenty, které nebudou nakonec rozmělněny ve všech eh, různých tématech. Měli bychom to více eh, zacílit. Existuje schoda na tom, že hlavní důvod, proč neroste Evropa dostatečně rychle, že nejsou eh, dostatečně vysoké investice, což je pravda. Na tom se asi shodneme, také na důvodech se shodneme, ale mně se zdá, že všichni jsme se zavázali vůči našim voličům, že zajistíme zlepšení investic, eh, takže bychom to měli také udělat. Například existuje argument, že v eurozóně eh, z podstaty samotné existence eura jsou strukturální nerovnosti tak eh, rozsáhlé, že tím pádem brzdí investice a následně spotřebu. Ale mm, kdybychom akceptovali argument, že investiční růst není optimální v eurozóně, protože eurozóna zkrátka není optimální měnovou unii, tak Eh, také platí, že i v, minim, i v minulosti byl ten investiční kontext neoptimální a investice přesto byly vyšší. Takže naše zkušenosti ukazují, že investice je možné posílit. Další argument je, že adekvátní strukturální reformy a zlepšení rozpočtování vytvoří podmínky pro eh, vznik nových investic. Takto bychom mohli tedy argumentovat eh, celé měsíce, ale podívejme se na fakta z terénu. Stále platí, že v části našeho systému, pokud bychom chtěli lépe vyvážit eh, rozpočty a implementovat strukturální reformy, tak proto budeme potřebovat delší čas. Ale v mezidobí si myslím, že bychom měli eh, zatáhnout za všechny páky, které jsou k dispozici a snažit se dosáhnout žádoucích změn. A jaké jsou ty nejefektivnější páky? Eh, jsou to i veřejné investice, které opět zaostávají. Proč je neposílit? Někteří říkají, že to je nedostatek politické vůle. To je určitě promeškaná příležitost. My vidíme příklady investic například do nepotřebných eh, letišť eh, ve Španělsku. To jsou samozřejmě chybné projekty, ale zároveň také dochází eh, k maskování veřejných investic různými investicemi do armádních výdajů a tak dále. To nás nesmí zmást. Samozřejmě, že nejpotřebnější investice jsou soukromé investice, ale privátní investice také nerostou, stejně jako veřejné investice. A čím nižší budou veřejné investice, tím nižší eh, vůle privátních investorů navyšovat eh, své investice. Takže eh, i minulé zkušenosti nám dokládají, že více než 60 veřejných investic je investováno na nižších úrovních veřejné hierarchie. Takže eh, Evropská unie by měla být eh, schopna eh, přizpůsobit se různým podmínkám v členských státech. CSR za rok 2016 hovoří o nejrůznějších problémech týkající se různých podmínek při investování na nižších veřejných úrovních. Tyto zprávy hovoří o tom, že pro investice existují nejrůznější územní a regionální eh, překážky, které se projevují jenom v některých částech eh, zemí a to je potřeba odstranit. Aby se tedy zlepšila kapacita na lokální a regionální úrovni, to je pro nás naprosto zásadní um, zásadní kritérium pro navýšení jak veřejných, tak soukromých investic ale nastává další komplikace. Investoři jsou skeptičtí, pokud jde o evropský jednotný trh a jeho dostatečnou stabilitu a ochranu. My si myslíme opak, eh, Nicméně přetrvává nejistota ohledně celoevropské politiky v oblasti energetiky, životního prostředí, bankovní unie v rámci eurozóny a to už nehovořím o migraci. Kromě toho jsou tady také politické nejistoty v souvislosti s Brexitem a souvislosti s dalšími nevyřešenými politickými záležitostmi, takže by bylo eh, dobré je zohlednit, pokud chceme posílit investice. A v této oblasti eh, si myslím, že by CR, CSR měly přicházet se smysluplnými konkrétními doporučeními. Pokud jde o investice a malé střední podniky, tak eh, musím říct, že ještě před nedávnem se říkalo, že největší problém pro malé a střední podniky je rigidita a to, že banky mají příliš přísné požadavky na financování. Nyní se zase ukazuje, že reálný pro- problém je pokles poptávky. Nikdo se nepřeje investovat eh, do nových podniků, hlavně ne do malých a středních podniků. Ale já si myslím, že přetrvává spíše eh, rigidita bank vůči malým a středním podnikům, takže dokončení bankovní unie zůstává tou eh, nejdůležitější možností, jak problém zlepšit. Takže mm, Myslíme si, že CSR by se o tomto měli eh, také zmínit eh, a tak se těším na vaše pozměňovací návrhy, těším se na další naše společné diskuze se stínovými zpravodaj. Měli bychom přesvědčit eh, evropské občany, že to, co dělá starosti jim, dělá starosti také nám. Děkuji. Děkuji, Alfrede. Omlouvám se za to, že jsem tak sledoval ty hodiny. A nyní si dovolím udělit slovo EP. Já si tedy vezmu slovo jako představit EPP. Děkuji zpravodaji za návrh zprávy. Když se podíváme na country by country reporting, a na konkrétní doporučení členským státům, tak dospějeme velice rychle k závěru, že nejsou prosazováni a i důvody jsou na snadě. Je tam příliš mnoho doporučení, není tam jasné těžiště, je to stále více zatěžováno a přetěžováno politickými cíly, které se semestrem nesouvisí, neměly by souviset, proto členské státy si nakonec jenom vybírají, co by stejně chtěli chtěli udělat a to, do čeho se jim i tak nechce, to ignorují. Proto se musíme soustředit na posílení konkurenceschopnosti hospodářské soutěže a na pobídky pro investory. Proto bychom i my v Evropě se snažili, měli snažit programovat udržitelný růst a nikoli nárazově financovat něco nového. Možná bychom měli se snažit získat členské státy už dobrými kvalitními příklady, zavést například nějaký benchmarking, tam přece už máme příklady něčeho, co se v jednom či druhém členském státě povedlo a to by zvýšilo atraktivitu tam bychom mohli říci, ano, to se dá vylepšit, to už u vás běží dobře a tady to může posloužit jinému. Komise u svých doporučení na rok 2016 učinila pár kroků k tomu zeštíhlenému semestru, pokud jej tak smím nazvat a já se domnívám, že tento trend by měl pokračovat a i my bychom se měli právě zaměřit na tento přístup u nás. Alfrede, tvoje zpráva směřuje správným směrem, ale přesto jsem toho názoru, že pár záležitostí by se mohlo propracovat. Například kritika na investi- investičního deficitu či vývozních přebytků, to už i tvůj předchůdce se tím zabývat eh, pokud máme eh, kritizovat něco takového, tak to musíme učinit velice eh, střídmě a pak ještě, když vidíme i řízení o nepovoleném schodku ve Španělsku, v Portugalsku, tak to je kontext, v němž se musíme pohybovat a já se těším na to, že ten výsledek bude dobrý. Yeah, but for the moment I give the next... Ta, teď mě prosím nepřerušujte. Nyní pan Stabate za EKR. Ja, die ECR dankt äh, dem Berichterstatter EKR děkuje zpravodaji, že ve své zprávě se vztahuje k jednomu největšímu ekonomovi 20. století, eh, totiž John Milliard Keynes a takzvaná past eh, hospodářská past. A tady je chválihodné, že si vezmeme podlupu tohoto klasika a právě i z pohledu problému měnové unie, například mizivá investiční činnost a, a pak ať už příliš malé nebo příliš velké rozdíly vývozu a dovozu mezi členskými státy, no tam se můžeme u Keynese učit, protože hospodářská krize, kterou zažil on, je popisována podobně. Tam hovoří o tom, že některé země by se mohly pokusit například manipulovat směrné kurzy a tím si umělým způsobem přitáhnout hospodářský růst. Čili růst vývozu na falešném základě a to vlastně on navrhoval, že by se takto mohlo v úvozovkách podvádět. A přesně my máme příklady v eurozóně. V některých zemích je euro eh, kurz nadhodnocen, v jiných podhodnocen a důsledkem je, že v zemích, kde je podhodnocený přebytek E, euro vznikají velké vývozní přebytky, například v Německu a v Německu od roku 2000 se zvýšil na, z jednoho procentního bodu na více než 8% a přesně to um, popsal jako politiku ožebračování sousedů Čili obohatíme se na úkor někoho jiného, ale jakmile se nacházíme v měnové unii, tak eh, tato politika se děje a pokračuje si v ní se obecným eh, jakoby schválením všech s tím, že s ní všichni souhlasí, ale jak z této pasti ven. Já mám radost, že zpráva politické skupiny GUE navrhuje, že země, které nejsou schopny vydržet příliš silné euro, přechodně vystoupí z měnové umě a přitom jim poskytneme určité finanční prostředky, aby ten přechod ufinancovali. Velice zajímavá myšlenka, tak já eh, ji zde znovu navozuji. A když John Milliard Gibbs hovořil o povinné reformě. Ten právě hovořil o zemích se přeho- nadhodnoceným euro, tak říká, tam se to nemá korigovat e, úspornou politikou, ale musí změnit změný kurz, e, upravit si věc směný kurz, tak aby se znovu stali konkurenceschopnými. Tak to tvrdí eh, John Maynard Keynes a já si myslím, že výbor by se zde měl poučit a ne, že si budeme hovořit eh, o eh, zvyšování konkurenceschopnosti, vyrovnávání kurzu eura, ale to už se nezdařilo. E, ten, kdo chce to euro mít na správné úrovni, tak najednou zjistí, že mu schází hospodářský růst, že mu schází schopnost vyvážet. I tento výbor by se měl seznámit ještě jednou, si přečíst Keynese a Sean Hubera a tím se to vyřeší. Děkuji a za liberály Lamona. Well. Děkuji, pane předsedo. Já chci nejprve poděkovat panu Alfredu Santovi, který je bývalým premiérem Malty, za velice zajímavou diskuzi, kterou jsme vedli před několika týdny ohledně této zprávy. Takže si myslím, že nakonec jistě zpracujeme stručný dokument, který bude všem pro nás velice užitečný a zároveň srozumitelný našim občanům. Dovolte tři úvahy eh, při této první rozpravě. Za prvé, myslím, že je potřeba si uvědomit, že v tuto chvíli evropský semestr jak si je na hraně selhání. Podle eh, zprávy eh, jednoho se think tanků, jejich doporučení nejsou dodržována členskými státy, a dokonce ještě méně než doporučení OECD, eh, která jsou zcela dobrovolná. Jakým způsobem bychom to mohli vyřešit? Evropská komise nemůže jednat jako kdyby byla jenom nějakým nezávislým eh, odborným orgánem. Není to sice evropská vláda, ale pro tuto chvíli je to instituce, která má určité pravomoci. Takže je potřeba si tento problém eh, uvědomit a zareagovat na to. Druhá věc, eh, myslím si, že je dobré, zavést demografický aspekt do zpráv CSR, protože když se podíváte na program jednání, budeme hnedka v dalším bodu projednávat výroční zprávu ECB, já jsem tam zpravodajem. A já jsem v té souvislosti jednal s profesory nejrůznějších evropských univerzit a všichni mi vysvětlovali, že dnešní přední téma v akademickém světě v oblasti výzkumu je dopad demografických změn v Evropě na vzorce spotřeby, investic a úspor. Takže si myslím, že není možné hovořit o budoucnosti eurozóny a jejich členských států, aniž bychom hovořili o výzvách, které souvisejí s demografickými změnami. A poslední věc. Jako eh, zpravodaj si myslím, že je třeba eh, hovořit eh, o, také o veřejných investicích. Ono k investicím eh, dochází, ale důležité je, jak účinné veřejné investice jsou, jak efektivně vlády členských států investice provádějí, protože v některých členských státech, zejména na jihu Evropy, probíhají investice, dochází k veřejným investicím, ty generují infrastrukturu která ovšem nemusí mít přímý dopad na růst a pracovní místa, ať už jsou to rychlostní vlaky, kterými nikdo nejezdí, nebo leta, letiště, kam nikdo nelétá a tak dále. A bohužel i dnes k těmto investičním projektům dochází. Jsou zde členské státy, které zkrátka eh, nejsou schopny dodržet eh, své eh, deficitní limity a přesto investují do takovýchto nevhodných projektů. Děkuji dalším za GUE vystoupí paní Paloma López Bermecho, prosím. Děkuji vám, pane předsedo. Já chci poděkovat za toto příležitost vést rozpravu o této zprávě, a to ve velice vhodný okamžik, eh, zejména po ohlášení sankcí vůči Španělsku pokud jde o prosazování neoliberálních reform a další škrty podstatě eh, asi nezáleží na tom, jaká je vůle lidů a občanů. Eh, vláda si jede po svém a Evropská unie nemění své plány. Eh, tady ve zprávě pana zpravodaje vidím snahu nastavit rovnováhu mezi neoliberálními programy na základě deregulace pracovního trhu a distribuce ekonomických zdrojů bez jakýchkoliv eh, limitů. Na druhé straně je zde snaha po stimulaci Evropy po škrtech. Já si myslím, že ta rovnováha je skutečně eh, tímto způsobem nedostažitelná a je nestabilní, protože eh, vy si chcete koupit podporu politických skupin, které jsou proti nerovnostem ve společnosti, veřejnými investicemi a to pod záštitou Frankfurtu a Bruselu. Ale flexibilita řízení to není jedna z alternativ když vlastně pokračujete s těmi stejnými reformami. Není možné dosáhnout demokracie bez sociálních práv, bez důstojného bydlení, pracovních míst, s privatizacemi a s reformami které dominují současnou eh, politickou agendu v krizovém období. Já si myslím, že potřebujeme řádný veřejný rámec eh, eh, zprávy a řízení, která bude opravdu alternativou pro pracující třídy a proto se budeme snažit zlepšit současnou podobou zprávu v maximální možné míře, ale každopádně nemůžeme v tuto chvíli se vyjádřit proto, Eh, abychom podpořili tuto neoliberální eh, technokratickou zprávu. Děkuji. Eh, děkuji. A za zelené pan Urtason. Místo ní vystoupí Molimek Scott. Ano, děkuji. Vystoupí jménem pana Urtasona, který je stínovým zpravodajem a který by chtěl pož- po- poděkovat panu Santovi za zpracovanou zprávu. Souhlasíme s určitými částmi a celkovým zaměřením. Vzhledem k tomu, že doporučení CSR jsou součástí paktu růstu a stability a postupu pro, pro makroekonomické nerovnováhy. Chtěli bychom více klást důraz na provádění doporučení v těchto zprávách. Zejména si myslíme, že tam chybí vazba mezi národními doporučeními, fiskálními cíly a cílem asymetrických náprav nerovností. Toto jsou důležitá témata, hovoří o nich i výzkumníci, akademici a odborníci, ale zdá se, že jsou zanedbávány Eh, většinou v parlamentu i v radě. Další problém, který by měl parlament probrat v této zprávě, je procykličnost eh, fiskálních pravidel. My jsme o tom ohledně toho již varovali hned eh, při krizi a znovu se tyto rysy mm, objevují v současných zprávách. Je paradoxem, že právě ty země, které dnes porušují pravidla paktu, jsou přesně ty země, které podle komise se vedly velice dobře při reformním úsilí ale možná také proto, že byly v rámci programu finanční pomoci. Současnou situaci můžeme interpretovat různě. Jedno vysvětlení je, že probíhající reformy selhaly a že tyto země mm, přesto, ehm, přesto tedy rostou a směřují k udržitelným financím. Ale jde tady také o vliv eh, deflace, eh, která ukazuje, že tento argument může mít eh, svou pravdu. Na druhé straně tyto země možná částečně eh, rostou, protože trochu polevily v těch škrtech a úsporných politikách a po, zvýšila se tím eh, poptávka. I to samozřejmě může být eh, částečně pravda, ale je tady také další vysvětlení, které praví, že jsou nastavena sama pravidla velice špatným způsobem a že tím pádem eh, je těžké napravit strukturální eh, nerovnosti a problémy v eh, zemích, kde rychle klesá strukturální, velice pomalu klesá strukturální deficit. Já si myslím, že právě na tu fiskální debatu by se měl parlament eh, zaměřit, eh, abychom nezopakovali chybu z roku 2011, kdy jsme úspornými politikami zabili jakýkoliv eh, růst a oživení v Evropské unii. Děkuji Moli a za FDD. Marko Vali, prosím. Děkuji, pane předsedo. Já chci poděkovat panu zpravodaji za zpracovanou zprávu. Já doufám, že bude možné o ní diskutovat, protože ta rozprava je opravdu více než potřebná za dva roky určitě budeme muset řešit otázku řízení a zatím nedošlo k, k velkému pokroku. Je třeba posilovat veřejnou poptávku, veřejné investice, řešit nezaměstnanost, přistoupit k daňovým reformám. A i v zemích s přebytkem Toto vše je ve zprávě uvedeno, ale stojí trochu stranou. Zpráva hlavně hovoří o úsporných opatřeních, strukturálních reformách a privátních investicích. Ale to vlastně, co nám vnucují současná doporučení, e, jsou často e, privatizace I za EKR poslanec vystoupil v tom slova smyslu, že připustil, že euro nefunguje, způsobuje dvourychlostní Evropu. Německo má přebytky, jiné státy jsou v deficitu, dochází k největším nerovnostem, které se vůbec nedaří nějakým způsobem zohlednit a řešit. Německý minister se opírá do Španělska a Portugalska navzdory tomu, že tyto země se potýkají s obrovskými problémy. A tak myslím, že bychom měli varovat. Už poslední dva roky zde v parlamentu se snažím říci, že bychom se měli více zabývat v eurozóně nerovnostmi, které pramení z toho, že centrem Evropy je dnes Německo. Jinak může dojít k nekontrolovanému eh, rozkladu Evropy, což bude mnohem horší, takže měli bychom eh, už teď si uvědomit, eh, že Titanic se potápí, protože pokud si to neuvědomíme nyní, tak riskujeme, že nakonec budeme spoluviníky. Děkuji, Marko. Za ENF Barbara je novou zpravodajkou ale nemám o tom žádné informace, takže prosím, oznamujte to. Eh, budu je informovat. Děkuji, pane předsedo, děkuji za slovo a děkuji také zpravodaji, který podle mého názoru zcela právem uvedl, eh, že těžiště evropského semestru eh, je opět, nebo by mělo být na straně financování. Máme tady velkou, velký nedostatek investování a současné politické okolnosti Eh, okolo referenda nepřispívají k tomu, že by investiční aktivita byla zvýšena. Vidíme naopak obrovskou ztrátu důvěry v celé Evropě. To má negativní dopad na investice a když klesají investice nebo nerostou investice, tak to vede k tomu, že hospodářský růst eh, není aktivován a nemůžou růst pracovní místa. Takže to vše souvisí a tady již vidíte eh, co bylo zmíněno v doporučení pro 2016 podpořit hospodářský růst, financování, prvé strukturální reformy a reformovat také eh, rozpočet. řečeno, že tady nejsou eh, žádné cesty řešení, jak vyzvat země, aby lépe realizovali doporučení pro jednotlivé země, protože NUR, jenom 10% těch doporučení bylo zrealizováno, je jich příliš mnoho a je to příliš málo. Um, Eh, koncentrováno, zaměřeno. Eh, tady je potřeba se zaměřit na benchmarky a je potřeba nově myslet, vytvořit pobídky pro členské státy, aby doporučení realizovaly. Pravděpodobně by ty pobídky měly být finanční povahy. To je další téma k diskuzi. Eh, teď ještě k bodům, které zmínil zpravodaj u politických opatření. Jde v podstatě o to, jak podmínky hospodářské soutěže v členských státech svýšit, eh, tak aby se efektivně hospodařilo a vytvářely se pracovní místa. A tady se dostáváme k tomu, že rámcové podmínky členské státy nenastavují a já si myslím, že bychom se pobídkami měli snažit pomoci tomu, aby ta opatření byla eh, realizována a abychom vytvářeli lepší eh, situaci v hospodářské soutěži a aby se vytvářela pracovní místa. Děkuji. Jeden kolega, který požádal o slovo, a to je pan eh, Silva Pereira. Máte slovo. Děkuji, pane předsedom. Budu hovořit stručně. Rád bych poděkoval našim kolegům, chci poděkovat panu Sandovi za to, že předložil zprávu, eh, která tady eh, vytyčuje politickou línii a apel, aby se eh, posílily investicem a vnitřní trh. Jde o rozpočtovou politiku, která je expanzivnější a která je lépe koordinována. To je jediná možnost, jak nastartovat hospodářský růst, zlepšit eh, situaci v zaměstnanosti a snižovat chudobu. Myslím si, že potřebujeme větší spolupráci na závěrečné formulaci pokud jde o poselství, které chceme předat Evropské komisi, protože by mohlo dojít k určitému rozporu mezi přáním vytvořit více investic a rozpočtovou politikou, která ehm, tedy nemusí jít tímto směrem. Vítáme priority komise v bodě 9 této zprávy uvádíme, eh, že mm, rozpočtová politika musí být dále rozváděna, ale my máme nedostatek investic. Existuje postup, kde je snaha uplatnit sankce na Portugalsko a Španělsko, a doporučení pro jednotlivé země, jak konstatujeme, nejsou vždy uspůsobena eh, prioritám. A proto si myslím, že politické linie eh, této zprávy bychom měli prohloubit, posílit a měli bychom pracovat na politických signálech, které chceme vyslat komisi. Děkuji a závěrem dávám slovo opět panu zpravodaji, panu Sandovi. Děkuji, pane předsedo, upřímně. Já v tuto chvíli mohu pouze poděkovat všem řečníkům za zajímavé vstupy. Velmi se těším na spolupráci Eh, budeme se snažit, aby ta zpráva byla velmi dobře zacílená eh, a snažila se ještě více nastartovat ekonomický růst v Evropské unii. Děkuji. Závěrečná lhůta pro pozměňovací návrhy je 20. července 12 hodin. Přesně výměna názoru s národními parlamenty proběhne 15. září. Um, konzultace a hlasování 11. října a potom další termín je druhé plenární zasedání v říjnu, to znamená na plénu to bude koncem října. A nyní e, předávám slovo našemu předsedovi Robertovi. Máte slovo. Good morning. We move to Eh, děkuji. Můžeme se podívat na bod číslo 7 na programu. Výroční zpráva Evropské centrální banky za rok 2015 a zpravodajem je Ramon Tremosa, kterému uděluji slovo. Máme spoštění, takže bych navrhoval čtyři minuty pro zpravodaje a dvě minuty, dvě a půl minuty pro stínové zpravodaje. Máte slovo. Děkuji, vážení kolegové. Nejprve bych eh, chtěl Eh, sdělit, že je mi velkým potěšením být zpravodajem pro tuto zprávu, tak jako jsem byl v roce 2011 během minulého volebního období. A eh, je to zajímavé. Teď jde o eh, dluh v Řecku, tehdy to bylo, se řešil dluh Řecka a teď je to také velice zajímavé. Minulý rok jsme tady měli kvantitativní uvolňování ECB a eh, je tady celá řada zajímavých setkání s akademiky v různých městech v Evropě a také jsem měl jednodenní setkání v Evropské centrální bance s různými vysokými uh, pracovníky a setkal jsem se také s Mariem Drákem a také ve Frankfurtu jsem navštívil Jence Weidmana v Bundespance, protože vím, že v Německu si z nejrůznějších důvodů dělají velké starosti eh, v různých politických stranách a proto mi bylo velkým potěšením, že jsem dvě hodiny diskutoval s Jensem Weidmanem o měnové politice v Evropě a obdobně. Eh, já jsem psal doktorskou práci o měnové politice před deseti lety, takže to je věc, která mě nesmírně zajímá. Bylo mi potěšením být zpravodajem. Eh, ve své zprávě eh, zmíním pouze několik věcí. Musíme uznat, eh, že centrální banky nemohou vyřešit všechny problémy, kterým čelíme. EK, ECB e nedokáže tedy dobře nastavit inflaci v Evropské bance. Vidíte, že rozvaha je velmi vysoká a zároveň inflace velmi Vlastně nízká, takže tady v tomto ohledu musíme říci, že centrální banky nejsou všemocné, musíme to uznat a je zřejmé, že je tady jasná hranice pro to, co centrální banky mohou učinit a e, není možné se spolehat pouze na měnové politiky, že vše vyřeší ECB e dělá dobrou práci. Ne dokonalou, ale dobrou. E, platební bilance je pozitivní a zabránila se finanční krizi e, v posledních letech. To umožnilo nebo to dalo další část vládám Jižní Evropy. A teď je tady eh, diskuse, zda tyto vlády tuto dobu využily pro to, aby odvedly dobrou práci během těchto let. Ale musíme uznat, že ECB poskytla další část těmto státům, aby provedly reformy, aby řešili eh, veřejné eh, dluhy a tak dále. Ta zpráva, která byla sepsána, tu, kterou jste viděli, je, že Eh, obecně eh, je zřejmé, že ECB dělá dobrou práci. Eh, samozřejmě chápu tady obavy v souvislosti s negativními úrokovými mírami. Je potřeba k tomu přihlédnout. My se dostáváme na neznámou půdu, nejenom v Evropě, i v Japonsku a USA. A budoucnost komerčních bank samozřejmě je ve hře. My nevíme, na jak dlouhou dobu a e, kolik let ta situace přetrvá. A samozřejmě chápeme e, obavy, e, které tato měnová politika vyvolává v mnoha členských státech a v mnoha finančních institucích. Kvantitativní uvolňování by podle mě mělo změnit své složení v některých členských státech, jako ve Francii či Španělsku. Kvantitativní uvolňování je využíváno pouze k tomu, aby se eh, průběžné eh, výdaje levněji financovaly. Kvantitativní eh, uvolňování by ale mělo být více zaměřeno na reálné investice, které generují hospodářský růst a vznik tisíc pracovních míst. To je můj názor, i když samozřejmě je to k diskuzi a já očekávám pozměňovací návrhy z vaší strany. A jsou tady také určité obavy, protože jsou tady určité známky toho, že v USA toto mimořádné opatření měnové politiky možná vytváří větší eh, eh, rozdíly a nerovnosti v sociální oblasti. Eh, rostou rozdíly mezi tedy příjmy a musíme být velice obezřetní pokud tyto mimořádné politiky eh, tedy budou vytvářet nové bubliny, třeba v oblasti nemovitosti a tak dále. Já vám děkuji za pozornost. Čekám na vaše připomínky. Děkuji. A nyní pan Thomas Mann za EPP. Děkuji, pane předsedo. Na úvod eh, děkuji Ramonovi. Opravdu velice zdařilý návrh textu a rovněž i jeho vyjednávání, která tady zmínil. Rozhodně se zde zračí, e, jsou zde vstupy a i to nasměrování té zprávy je velice zdařilé. Významné je rovněž, že se osobně sešel s Mariem Draghi a i ten uznává, že e, samotná politika ECB měnová politika to nezvládne. Musí členské státy se pustit do strukturálních reform, i těch bolestivých, eh, solidně vést rozpočtovou politiku. Tomu se nikdo nevyhne. I my máme ještě určitou starost, co se týče výkladu eh, mandátu ECB, když se hovoří, eh, jsme povinni e, zajistit stabilitu. Například v roce 2015 se poukazuje na to, že nákup aktiv obnášel 1,8 milionu eur. Samozřejmě, že můžeme se snažit to nastavit příznivněji, ale co znamená expanzivní peněžní politika? Já si dokážu představit, že bychom měli obohatit toto uvažování. Není možné, že ECB už je na v té hraniční zóně svého mandátu a když budeme dlouhodobě takto eh, kvantitativně uvolňovat, tak oslabujeme efekt, oslabujeme záměr dosažení cíle, takže to musíme brát v potaz. Nyní eh, vysoké hodnoty nemovitostí vedou k bublinám na nemovitostních trzích a tady se mně líbí, když se v bodě 8 hovoří o tom, že by tam se měla ta záležitost vyšetřit a zároveň i dopady na banky, například v Itálii, kde banky zažívají těžké časy, 360 miliard eur se nahromadilo jako obtížné pohledávky. To už je opravdu velice významná položka a expanzivní peněžní politika samozřejmě to je něco dobrého, ale nebylo by možné donutit členské státy k tomu, aby provedly příslušné reformy a zároveň výslovně spolupracovali s ECB, aby vše se pohybovalo na pevné půdě. A jinak děkuji Ramonovi. Děkuji, pan Konas Fernandez. President. Děkuji, pane předsedo. Předně bych chtěla poděkovat eh, za odvedenou zprávu za odvedenou práci panu zpravodaji, který nám předkládá první návrh, ale je to návrh dobře zaměřený, vyvážený a je to dobrý základ pro diskuze v příštích měsících, než se nám podaří propracovat ke konečnému znění. Toto je klíčový dokument v současné době pro monetární politiky eh, a pokud jde o dopady finanční krize v eurozóně, o čem se neustále diskutuje. Takže to je dobrý základ pro zlepšení eh, toho současného zhoršování evropského hospodářství v posledních letech. Je pravda, že tato diskuze souvisí se opatřeními quantitative easing, s opatřeními v monetární politice, ale spíš bychom se měli ptát, jakou schopnost má monetární politika při řešení současné krize, jaká nová opatření můžeme použít pro to, abychom zvýšili růst jak ekonomický, tak eh, růst eh, inflace, růst eh, pracovních míst. A já tady mám určité pochyby, protože já myslím, že stojíme před jasnou krizí likvidity a je potřeba na to vypracovat jinou, aktivnější fiskální politiku. A z tohoto důvodu eh, si myslím, že Cílem v oblasti eh, inflace nejsou jenom eh, ty 2%, a ne, nebo respektive nemůžeme ten 2% inflační cíl nechat jenom na ECB. Takže jsem, dále si myslím, že dokumenty je v pořádku, je v pořádku, pokud jde o nezávislost ECB, e což ovšem neznamená, že není možné diskutovat o politikách ECB, tak jako to činíme například my. Mám eh, ovšem eh, určité obavy o to, že se nám podaří dosáhnout stanoveného inflačního cíle, protože máme problémy s fiskálními politikami. Pak se také neschodnu za naši frakci eh, v některých bodech, kde bych se přál být ambicioznější. Nesouhlasím s vizí, že monetární politika vedla k zhoršení fiskálních eh, deficitů. Myslím si, že bychom měli věnovat eh, větší prostor novým monetárním eh, nástrojům, které by vedly k většímu růstu. Měli bychom znovu hovořit eh, o finančních balíčcích, eh, o posílení poptávky ze strany domácností a měli bychom eh, začít srovnávat činnosti a výstupy ECB s jinými centrálními bankami, například i v Japonsku, ve třetích zemích, v jiných jurisdikcích. A dále je třeba zdůraznit, že monetární politika nám může přinést problémy s nerovností další bubliny a proto je třeba dosavadní eh, fiskální politiku upravit. Zpráva z loňského roku i v této eh, zprávě vidím eh, nutnost diskutovat o kapacitě eurozóny, pokud jde o posílení fiskálního pilíře. Dobrá. Nemáme tady Bernta Loka, ale je tady někdo jiný za EKR. Pane předsedo, já chci jménem kolegy Lukeho eh, vyjádřit omluvu a sám budu prezentovat jeho prohlášení. Ve zprávě se eh, správně poukazuje na eh, pokles výkonu v eurozóně, nízké úrokové sazby a dokonce i minusové pak jsou tam jiné záležitosti, které EKR podpořit nemůže. Spravodaj přičítá rozdíly mezi ženskými státy tržním makroselháním. Spravodaj, stínový zpravodaj nevidí žádný důkaz toho jevu, spíše jde o to, že e, jde o simulaci úvěrování členských států, e, finanční instituce, monetární instituce, které mají pravomoci na celou eurozónu, vedou k nedolnostem. Zejména působí obavy e, monetární financování státního zadlužení. Co je třeba zdůraznit, je, že ve zprávě se uvádí, že Evropská centrální banka jednala v rámci svého mandátu, e, tom, kdy se snaží zvýšit inflaci na úroveň středně dobého cíle 2%. Na tomto pozadí EKR připomíná, že je třeba splnit požadavky Evropského soudního dvora při nakupování státních obligací na druhotném trhu v rámci Evropského systému centrálních bank nákupy ze strany eh, Evropské centrální banky jsou neoznámeny a jsou omezeny od samého začátku a je tam minimální období mezi emisí vládních obligací a nákupem ECB, které je dopředu určeno, což by mělo zamezit eh, narušování trhu. Eh, jedná se o nákup pouze těch eh, obligací těch členských států, které mají přebytek a na by měl pouze výjimečně eh, trvat eh, nebo být v držení ECB až do splatnosti a pokračovat pouze po nezbytně nutné období, kdy je třeba takto zasahovat hm, program by měl být součástí zpravodajské činnosti výboru. Thank you. Uh, Fabio De Masi. Děkuji, Fabio De Masi. So, well, uh, let me say... na úvod děkuji Ramonovi za návrh zprávy a zároveň <laughs> si dovolím gratulovat k doktorátu, eh, i když proběhl před deseti lety zřejmě vám dobře posloužil. Ano, je pravda, že eh, politiky nemohou kompenzovat eh, agregaci poptávky, ale když hovoříme, přivoláváme Kinsa, tak on eh, jak víme, řekl, za provázek můžete tahat, ale nemůžete jim nic potlačit. E, když hovoříme o kritice politiky škrtů, tak zároveň musíme volat po strukturálních reformách, e, které mají někdy negativní dopad na e, poptávku, ať už agregátní nebo soukromou. Negativní úrokové sazby jsou zde kritizovány částečně, ale zároveň jsou nutné a ECB sama nespůsobila toto prostředí a sama na to upozorňuje. Přesto máme obavy, protože negativní úvěrové sazby nejsou schopny sami vést k nárůstu poptávky o úvěry, pokud nemáme i jiné faktory. Likvidita podléhá cyklu veřejných investic a vítáme návrh zpravodaje, který hovoří o programu APP, pokud je podpořen veřejnými investicemi, ať už ze strany komunitární nebo členských států. Jistě vždy se kritizuje z pohledu morálního hazardu, pokud by samotná ECB měla podpořit veřejné investice, ale eh, proč, když nakupujeme například korporátní investice, se to nekritizuje, i tam jsme selektivní. Pak ECB, eh, e co by nezávislá instituce. Ano, eh, sice nástrojově by měla být nezávislá, na druhé straně politicky asi nikoli v návaznosti na slova Wolfganga Schäubleho podporujeme, že by měl podléhat demokratické kontrole. Jsme kritičtí, když zvážíme vyjednávání ECB s Řeckem a ještě předtím s Irskem a s Kyprem když jsme hovořili o přebytku rozpočtovém v Německu, kde to není příznakem hospodářské síly, ale spíš podhodnocení německého hospodářství a stavu vývozu a dovozu a to opravdu ohrožuje eurozónu. Děkuji, pan Urtasun. Prosím. Uh, ich vertrete eines unter Urtasun unseren, unseren Shadow. Já zde zastupuji našeho stínového zpravodaje, který tady bohužel nemůže být. Nejdříve chci poděkovat zpravodaji za vysokou kvalitu, skvělou kvalitu návrhu zprávy. Soustředím se na čtyři záležitosti, kde možná se neshodujeme názorově a kde ještě si dovolíme přinést nové náměty. Za prvé je třeba konstatovat, že přes bezpříkladné, bezprecedentní opatření nedosáhla cíle e, cenové stability a e, bude to pravděpodobně platit i po příští léta. Při nejmenším trhy nic jiného neočekávají. Inflační očekávání už nejsou pevně zakotveny e, do koncepcí řešení problému a zároveň je stížené splacení úvěru úvěrová politika a měnová politika, e, propojení to, že to doposud fungovalo, tak bylo otázkou nabídky a poptávky, ale e, záležitost kvantitativního uvolňování a dopad na obecně politiku či hospodářský, e, hospodářství v eurozóně a zároveň se snažíme rozproudit debatu o roli úloze dohlížitelské ECB a nutnosti reformy. To jsou ty nejdůležitější záležitosti. Čekáme konstruktivní spolupráci a doufáme, že se vše povede. Děkuji. Thank you, Marco Valli. Děkuji, Marco Valli. Děkuji, pane předsedo. Chci poděkovat panu zpravodaji za návrh zprávy. Projdu teď jednotlivé body. Co je pozitivní? je poukázat na to, že monetární politika není schopna dosáhnout cílu cenové stability. Nemůžeme ovšem nadále říkat, že to je kvůli nedostatečnému provádění strukturálních reform nebo nedostatečné fiskální disciplíně či demografickým tendencím. Je tady ta past likvidity a to je problém. A myslím si, že toto je potřeba ještě rozpracovat. Obecně, pokud jde o ekonomickou situaci, je třeba zdůraznit, že potřebujeme podporit reálnou eh, ekonomiku, eh, fiskální politikou, abychom posílili poptávku, protože jinak eh, ekonomického oživení nedocílíme a likvidita zůstane problematická. Musíme se vyhnout pokřivení eura, musíme říci, jak směné kurzy vedou k omezení přebytků například v Německu nebo na jihu. Situace není v tuto chvíli spravedlivá právě kvůli euru. Co se týče rizik eh, pro finanční stabilitu, tak eh, dochází k určitému narušení, které se doposavat neřešilo. Například eh, separace bank po krizi nebo v oblasti monetární politiky dochází také k narušením. Musíme hovořit eh, o nedostatečných výsledcích kvantitativního uvolňování a programu TELTROM. Ale vy je sice zmiňujete, ale musíme k tomu podle mě zapracovat, eh, zpracovat podrobnější informace. A pokud jde o bankovní unii, tak eh, myslím, že ta by se měla řešit eh, separátně. Spíše bychom se měli dotknout problematiky asymetrie v bankovnictví, například v zemích na jihu Evropy, kde tím pádem vznikají eh, finanční rizika na třetí úrovni aktiv. Potíže jsou také s, ehm, se sanací z vlastních zdrojů, bail-in a obecně s kapitálovou unii trhu. Myslím si, že i to by se mělo nějak ve zprávě promítnout. Pana Anamans. Děkuji. Pane předsedo, já bych chtěl nejprve říct, že vítám zprávu pana zpravodaje a je dobře, že je kritičtější než v dřívějších letech. Kritizuje nejenom euro jako měnu, ale také ECB a to, jak sehrává svou úlohu. Takže my bychom určitě podpořili více tuto zprávu než některé ze zpráv předchozích, přesto máme i kritické poznámky související například s tím, že členské státy současný systém zneužívají a příliš se zakotvují v dluhovém systému, který pomohlo euro vytvořit. My jsme v poměrně neobvyklé situaci v současné době. kde říkáme, že vlastně je v pořádku mít zadluženost, na druhé straně zvyšujeme sankce a přitom usilujeme o stabilitu. Teď narážím na naši předchozí rozpravu o fiskální a rozpočtové kapacitě Není k tomu zatím dostatečný demokratický prostor. Trpí eh, střadatelé, důchodci, lidé, kteří si šetří na penzi. O tom všem sice zpráva se zmiňuje, ale velice nekonkrétně. aniž by vysvětlovala vzájemné souvislosti. Takže si myslím, že bychom měli řešit v té zprávě trochu důkladněji. rozdíly mezi jednotlivými zeměmi a má to dopady například na bankovní sektor. To, co nám ta zpráva nastínuje, to opravdu jenom takový zlomek skutečných příčin, které vedou k rozkolům v eurozóně. Současné úsilí o harmonizaci je nasměřováno tam, kde spíše bychom měli dbát na diverzifikaci. Každopádně tedy zpráva nedostatečně činí závěry ze současných problémů s eurem dostatečně neřeší důsledky narušení v eurozóně, důsledky současných nerovností a nerovnovách a neřeší to, že Evropa není schopna vymanit se ze současné obtížné situace. Zdá se, že země byly žádány, aby ECB příliš nekritizovaly, ale já si myslím, že to není demokratický postoj. Děkuji, říká pan předseda. A nyní předávám slovo opět panu zpravodaji. Děkuji, pane předsedo, jenom několik vyjádření, tak eh, předně. Já bych vás všechny poprosil, abyste se aktivně vyjádřili k mé správně. Já vím, že k mé zprávě. Vím, že to není zpráva závazná, ale Evropská centrální banka velice dobře zohlednila naše doporučení v minulých letech. Například díky této zprávě eh, v posledních letech jsme dosáhli publikace zápisů z Rady guvernérů ECB. Takže právě proto teď například eh, žádám ve zprávě, abychom publikovali také konkrétní jména. Tak, jak jsme to eh, požadovali u zápisu z jednání Rady guvernérů v předchozích letech, nebo další úspěch. Eh, teď se publikují toky mezi zeměmi eh, v cílených programech ECB. Eh, e Řada německých akademiků o to usilovala v minulých letech. My se nám a nám se teď podařilo dosáhnout publikování těchto informací ve výroční zprávě, takže vás poprosím, kolegové, abyste se znovu na touto zprávou zamysleli. Samozřejmě, že není možné hovořit eh, o fiskální politice izolovaně, jak říkal pan Jonas Fernandez, eh, ale mohu to tady zmínit. Eh, víte, že například ve Španělsku hrozí sankce kvůli příliš velkému veřejnému deficitu. Premiér Rachoj dnes uvedl, že navýší daně pro firmy, ale Eh, že nebude například snižovat eh, armádní výdaje. Takže i to možná by se tam mohlo nějak eh, zmínit. Poprosím ještě pana Tomase Mana a další stínové zpravodaje, aby přispěli, protože my v této zprávě můžeme zmínit věci, například jako jsou realitní bubliny a další mimořádná opatření, která činí Evropská centrální banka. Můžeme využít té zprávy k tomu, abychom varovali ECB, abychom ji lépe zaměřili na šetření v určitých oblastech. Mohli bychom také poukázat eh, na uh, rozdělování příjmu. Monetární politika samozřejmě počítá s eh, rozdělováním příjmu a pochopitelně, že současná politika má na rozdělování příjmu dopad. Eh, prostřednictvím finančních trhů dáváme více peněz eh, investorům, kteří mohou investovat na burzách a následně mohou tím pádem navýšit distribuci příjmu, ale jaké sociální náklady bude mít to, že neuděláme nic, že ne, přijmeme žádné mimořádné politiky, to je také věc, kterou musíme zohlednit. A proto vás znovu vyzývám, abyste aktivně přispěli k mé zprávě, protože mou strategií je eh, dosáhnout maximálního koncenzu mezi velkými skupinami, pokud je to jenom možné, abychom měli opravdu demokratický mandát eh, v eh, okamžiku, kdy budeme žádat po ECB nějaké změny. Pokud bude pro naši zprávu hlasovat 500, 600 poslanců, tak samozřejmě ten mandát bude velice silný a já bych byl rád, kdyby se mi podařilo mezi velkými stranami na, ohledně velkých a důležitých věcí dosáhnout koncenzu. Jinak se pokusím samozřejmě respektovat eh, i názory dalších politických frakcí. Těším se na diskuzi a těším se na vaše pozměňovací návrhy. Děkuji. Děkuji. A jenom ještě zmíním termín pro pozměňovací návrhy, je to 22. července. E, budeme řešit pozměňovací návrhy potom na konci října a hlasovat e, zřejmě budeme 11. října, abychom přestihli na listopadovou, první listopadovou plenárku. Tak, děkuji. A nyní můžeme přejít k dalšímu bodu. a to je součást našeho přeskumu. Budeme se dnes bavit o velmi důležitém tématu. Je to IFRS 9. Jak víte, komise předložila eh, nařízení, které upravuje nařízení z roku 2011, tak aby bylo možné přijmout ehm, IFRS RS9. Evropský parlament toto téma sleduje velice pečlivě. Máme tady eh, velmi angažovaný tým pro toto téma. FSB jsme eh, zaslali eh, dopis i komisi, abychom vyjádřili určité znepokojení v souvislosti s nedostatečným posouzením dopadu těchto nových standardů Eh, riziko procykličnosti a rizika spojená s dlouhodobými investicemi je to, co nás nepokojuje. A, a ESRB eh, e nám zaslalo odpověď, kde je uvedeno, že ESRB zatím ještě nemohlo zhodnotit dopady těchto nových standardů na finanční sektor jako celek a vytvořili nový pracovní tým k tomuto tématu a slíbili reagovat během roku 2017. Zatím jsme ještě neobdrželi odpověď komise, ale jsme tady samozřejmě a vyslechneme si zástupce komise. Já bych chtěl přivítat pana Hanse Hogelborce, před předsedu eh, e SRP A potom tady máme předsedu technické pracovní skupiny a potom tady máme ještě eh, ředitele eh, z DG FISMA. Budeme postupovat následujícím způsobem. Dáme slovo našim třem hostům aby pronesli několik slov úvodem. Celkem eh, by to nemělo přesahnout 15 minut a potom naši eh, poslanci budou pokládat své otázky a prezentovat svá stanoviska. Pan Hogevorst má slovo. Děkuji, pane předsedo. Bez mikrofonu, bohužel. Děkuji, pane předsedo. Eh, Sue Lloyd a já bychom chtěli poděkovat Evropskému parlamentu za to, že opět s vámi můžeme diskutovat o IFRS 9. Nejprve několik slov k očekávanému modelu ztráty. Zavádění tohoto modelu ztrát je nejdůležitějším prvkem změn ve standardech eh, Většina eh, stran v Evropě to považuje za větší vylepšení. Bude se včas rozpoznávat nevyhnutelná ztráta a umožní to lépe tyto věci eh, podchytit v rozvaze, aby se nemohly skrývat. Banky potom budou eh, schopni rychle se očistit od schopných Eh, příjemců půjček a peníze by měly téci k eh, těm podnikům, které se budou eh, rozvíjet. Očekává se, že tento model by měl vést k rychlejšímu a méně uh, Eh, volatilnímu rozpoznání eh, ztrát. Z těchto důvodů si myslíme, že IFRS odpovídá požadavku eh, Evropy po mm, stabilním a odolnějším finančním systému. IFRS 9 bylo zhodnoceno jako něco, co přispěje k finanční stabilitě také ze strany ECB a EBA. Jsou tady určité změny v klasifikaci a měření. Um, jako v IAS 39 eh, in, kapitálové investice budou měřeny podle stávajících hodnot v rozváze. Eh, mění se pouze pohyby, hodnoty eh, invest, kapitálových investic. Velmi snadno dříve společnosti mohly hrát si s čísly a, a velmi subjektivně se to posuzovalo a to vedlo k tomu, že ztráty byly rozpoznávány příliš málo a příliš pozdě. Některé společnosti eh, přiznaly ztrátu eh, kapitálových investic pouze v případě, když ztratili 50 eh, své hodnoty, což znamená, že za IAS 39 společnost může snadno snížit své výnosy tím, že selektivně prodá své nejvýnosnější kapitálové kapitálové investice eh, a eh, tím eh, vlastně si ponechá investice ztrátové. My si myslíme, že je konzervativnější a obezřetnější v případě, že ceny eh, klesají, že je potřeba se přiblížit ekonomické realitě. Jsme přesvědčeni, že IFRS 9 bude vhodnější pro dlouhodobé investory a mnozí dlouhodobí investoři, jako například eh, penziové fondy, tento model podporují. Ovšem vytvořili jsme určitou výjimku pro kapitálové investice, které jsou eh, důležité pro strategické důvody, Eh, společnosti se mohou eh, eh, takto rozhodnout a protože tyto hodnotové změny nebudou reflektovány ve ztrátě a nebo zisku, nebude tady žádná volatilita, tak aby společnosti nemohly provádět tyto manipulace, tak je potřeba toto zahrnout do OCI pokud jde o odložení IFRS RSS 9 pro uh, pojišťovny, uh, tak my jsme se dohodli na tom, že pojišťovatel, pojišťovatelé by měli mít možnost uh, vlastně odložit uh, tyto nové normy um, a umožníme to uplatňovat později konglomeráty, ve kterých je smíšené bankovnictví a pojišťovnictví. Uh, tam um, se to bude muset eh, vlastně také eh, vyřešit. Některé konglomeráty nám uvedly, eh, že jim naše řešení vyhovuje. Je to řešení pro každého. Většina z nich je s tímto rozhodnutím spokojeno. Víme, že některé bankovně pojišťovnické konglomeráty by si přáli také odležit, odložit IFRS 9 pouze na pojišťovnické aktivity, ale evropští regulátoři se vyjádřili, vyjádřili v tom smyslu, že by bylo nevhodné využívat v jedné společnosti IAS 39 pouze pro části svého své obchodní akt, eh, eh, aktivity. Eh, je to velice matoucí, když by se používaly oba dva standardy v rámci jedné společnosti toto řešení vlastně vytvoří vhodnou rovnováhu mezi potřebami pojišťoven, pojišťoven a investorů. Děkuji. Děkuji. Děkuji, Andrew Watchman. Děkuji. Velice si vážím, že mám možnost eh, oslovit Evropský parlament k této důležité záležitosti. EFRAK je hrdý, že mu bylo umožněno uh, být poradcem komise a zabývat se otázkou, zda eh, parametry, podle nichž je IFRS 9 nastaven, eh, vyhovují žádaným eh, novým standardům. Jde o to, zda to dosahuje prahové hodnoty pro doporučení. Došli jsme k názoru, že ano, i když to automaticky neznamená, že souhlasíme s celým obsahem. IFRS 9 je nejdůležitějším novým standardem a my jsme už loni v září v tomto smyslu doporučili komisi eh, přijetí a zároveň i eh, připomínkovali kompatibilitu eh, s směrnicí o úč, účetnicí. Naše analýza obsahovala i kvalitativní vyhodnocení, ale chci zdůraznit, že jsme neměli přístup k dostatečnému množství dat, abychom mohli provést kvantitativní analýzu. EFRAS je mm, jednou ze stran, která už od roku 2009 se účastní prací na tomto novém standardu. A my tvrdíme, že s výhradou eh, pojišťovnického sektoru je IFRS 9 eh, lepší než IFRS 39, kterou nahrazí ve, nahradí ve tří hlavních eh, oblastech. Nový model zisku a ztrát bude budoucnostnější a snáze upozorní na rizika úvěrová Dále umožňuje i samotné finanční instituci lépe řídit rizika a za třetí řídí se důležitými principy, které berou v úvahu různé obchodní modely, různé typy institucí a rovněž i skutečnost, zda se někdo eh, řídí eh, skutečnými náklady nebo eh, férovou hodnotou. Ehm, složitost není nadměrná, ne ní na úkor srozumitelnosti informací ani e, pravidel. Je třeba přesto vypracovat velice podrobný manuál pro využívání, pokud má být vše e, využíváno jednotně. Chci zdůraznit dvě záležitosti, jimž se EFRAG věnoval zejména e, investování do kapitálových fondů a um, Eh, jejich eh, zaúčtovávání. Ano, tady IFRS 9 to umožňuje v kategorii eh, jiné univerzální zisky a dlouhodobí investoři dávají přednost investovat tak, aby nemuseli podávat zprávy o volatilitě, ale i FRS 9 neumožňuje takto odložit zaúčtovávání investic až po jejich probedeji. Což znamená, že adekvátním způsobem je tento obchodní model, tedy není adekvátním způsobem pojednán. Na druhé straně však je to eh, považováno za uvěrohodnění, protože pokud nemá firma jiný způsob, jak podat eh, informaci o takto odloženém projedeji, eh, tak tam něco schází. Proto považujeme IFRS 9 to rozhodnutí za správné. Další věc týká se pojišťovnického odvětví, jak už bylo zmíněno. ESB se e, snaží propracovat nové standardy pro pojišťovny, ale ty nebudou hotovy až do roku 2020, proto v roce 2018 mohou být pojišťovníci donuceni e, k přijetí IFRS 9 a posléze za dva roky to změnit podle nových dokumentů my se nedomníváme, že by to bylo prospěšné, proto jsme proti a e, zjistili jsme, že díky tomu ISB e změnilo své doporučení a čekáme, že většina, neli všechna doporučení EFRAGu budou zohledněna. Rovněž hovoříme o spoždění přijetí IFRS 9 do roku 2021 eh, smíšené podniky bankovně, pojišťovnické nebudou schopny toho využít, ale eh, hledá se jiné řešení. Jakmile eh, bude vše hotovo, budeme se k tomu vyjadřovat v souladu s patřičnými postupy. Děkuji. Erik Noto byl za komisi. Yeah. Děkuji, pane předsedo. Prvně chci poděkovat výboru Ekon za tuto výměnu názorů tak krátce po spuštění období dohledu v dáce tří měsíců. Chci vás ujistit, eh, že Odpověď eh, vaš, na váš dopis Lordu Hillovi bude odeslána dnes Eh, vzhledem k tomu nedávnému velice hektickému období, snad to pochopíte. Dámy a pánové, IFRS 9 eh, jsme vypracovali jako reakce na finanční krizi a kritiku G20 Bazilejského výboru a dalších. Jde o velké zlepšení oproti předchozímu standardu IHS 39. Proto komise a většina zainteresovaných subjektů, zejména Evropská centrální banka a tři dohledové organizace podporují její rychlé schválení. Chci teď eh, poukázat na průběh schvalovacího procesu. ECB eh, e vydala mm, eh, já S39 již před lety po rozsáhlé konzultaci, EFRAG po po dlouhém procesu dal komisi pokyn ke schválení v roce 2015 výhradou pro pojišťovnictví. Komise také dospěla k názoru po vlastním procesu rozhodování, že eh, IFRS 9 by se mm, měl schválit eh, s odkladem pro pojišťovny. Návrh nařízení byl předložen ke hlasování členským státům v červnu eh, na zasedání regulačního výboru a všechny členské státy, které byly přítomny, se vyjádřily pozitivně, což spustilo prodloužilo teď eh, tu tříměsíční eh, dohledovou dobu, která vyprší 7. října. Takže, jak vidíte, pane předsedo, veškeré zapojené strany do schvalování tohoto standardu eh, prošly velice rozsáhlým procesem konzultací. Už jsem vysvětlil, že si myslíme, že IFRS 9 by se měl schválit, nicméně je tady mm, časový problém, jak už naznačili předřečníci, pro s ohledem na pojišťovny. Zavedení IFRS 9 před novým standardem pro pojišťovny by vedlo k větším implementačním nákladům pro toto odvětví, proto se komise domnívá, že je potřeba sladit provádění IFRS RS9 s revidovaným standardem pro pojišťovny, takže by tam vzniklo vznikla volitelná možnost odkladu. Plně podporujeme mezinárodní eh, úsilí Rady IASB, jak vyřešit tento problém. Nicméně Pojišťovny samozřejmě vytěží z odkladu IFRS 9, ale eh, konglomeráty nemají tuto možnost eh, využít eh, odkladu a proto v tuto chvíli ještě analyzujeme důkazné informace, které jsme dostali od banka pojišťoven, které říkají, že by je to konkurenčně znevýhodnilo v porovnání s čistými pojišťovnami. Takže Eh, řešení ISP není plně vhodné pro eh, Evropskou eh, unii. My budeme tedy uvažovat o dalších možnostech a samozřejmě pak vše předložíme k řádnému dohledu Evropskému parlamentu. Pokud jde o ty pojišťovny, pak je tady ještě další problém pro dlouhodobé investory, kteří také se stěžují na IFRS 9. Jsou zde jasné důvody, které vedly ovšem ke změnám, jak účtovat kapitálové nové nástroje podle IFRS 9. My v praxi neočekáváme žádné větší změny v investičních strategií u dlouhodobých investorů kvůli této změně v účetnictví, protože jsou tady další faktory, které tyto dlouhodobé investory ovlivňují a účetnictví určitě není tím hlavním faktorem. Kromě toho si myslíme, že dlouhodobí investoři budou mít možnost v, dostatečně obhájit tuto změnu v účetnictví vůči svým akcionářům. Každopádně samozřejmě budeme dále eh, prioritně uvažovat o všech dopadech IFSR 9 eh, na dlouhodobé investory. Budeme uvažovat o dalším případném eh, zlepšení tohoto standardu pro dlouhodobé investory. Takže společně s EFRAGem chceme spustit dialog s JSB o tomto tématu. Někteří si myslí, že eh, posouzení kritérií eh, pro eh, reálnou hodnotu má dopad na používání IFRS 9. My se nedomníváme, že takto je správně interpretováno interpretována evropská legislativa. Legislativa nežádá nedistribuované nerozdělitelné eh, rezervy, aby byly eh, účtovány eh, jinak než v reálné hodnotě. Legislativa se tady opírá nikoli o účetní směrnici, ale o směrnici o obchodních společnostech. Takže my nesouhlasíme s právní analýzou jiných subjektů, ale zároveň se snažíme pochopit, jak bychom mohli posílit evropská pravidla, pokud je o rozdělování zisku a proto vedeme zjišťovací um, projekt v členských státech, eh, abychom zjistili, jaké praxe jsou v oblasti rozdělování zisku dividend. A na závěr posouzení dopadu. Naše posouzení těchto nových standardů je velice pozitivní, nicméně uh, je tady málo kvantitativních důkazů. Je příliš brzo na to, abychom dokázali kvantifikovat dopady, a to ze dvou důvodů. Jednak banky čekají na schválení standardu předtím, než ho začnou provádět, a za druhé eh, dopad bude záviset na regulačním zacházení eh, s účetními eh, standardy. Takže budeme muset zapojit také obezřetnostní regulátory. My sledujeme veškeré diskuze na všech úrovních případné um, změny standardu, aby to nemělo narušící vlivy. My podporujeme schválení eh, IFRS 9, protože je to potřeba pro řešení problémů, které se objevily během finanční krize a je to určitě zlepšení ve srovnání s předchozím standardem. Pokud jde o časový harmonogram pro pojišťovnictví, podporujeme eh, snahu je IASB vyřešit tento problém, nicméně pokud řešení IASB nebude uspokojivé pro Evropskou unii vypracujeme komplementární evropské řešení, které opět předložíme eh, v rámci konzultace parlamentu. A na závěr budeme úzce monitorovat implementační záležitosti a problémy, aby nedošlo k žádným negativním eh, dopadům a pochopitelně budeme také sledovat probíhající práce s ohledem na kvantifikaci a chceme zajistit, aby nevznikly nežádoucí eh, dopady na kapitálové rezervy bank. Budeme v kontaktu s EFRAGem a ISB, pokud jde o dopad na dlouhodobé investory. Já doufám, že Evropský parlament podpoří schválení IFRS 9, protože tento standard by měl začít fungovat do roku 2021. Děkuji. Děkuji. A my se těšíme, že dostaneme odpověď na náš dopis, ale chápu, jak jste vysvětloval, že tady byly určité problémy. Takže vyslechli jsme si tato vystoupení a předpokládám, že ten dopis, který dostaneme z komise, bude v souladu s tím, co jste za komisi dnes řekl. Teď eh, má parlament možnost se vyjádřit. Máme k dispozici pro odpovědi také Sue Lloyd, a začneme naším zpravodajem, panem Stolejanem, prosím. Děkuji, pane předsedo. Tak předně bych chtěl poděkovat eh, předsedovi IASP, zástupcům EFRAGu za odvedenou práci na IFRS 9 a chci poděkovat také všem svým kolegům, kteří jsou součástí našeho neformálního týmu který se věnuje problematice IFRS. Chtěl bych říci, že jsme vedli řadu diskuzí, měli jsme dokonce slyšení se zástupci eh, příslušného odvětví, pokud jde o IFRS 9. A jménem své politické frakce chci říci, že podporujeme schválení IFRS 9. Víme, že tento standard je lepší než eh, IAS 39, ačkoliv eh, jsou zde problémy, jak už to tak bývá u každé nové regulace. Ale chtěl bych zdůraznit, eh, že jsme právě dostali před několika dny postoj Evropské bankovní federace, který je také pro schválení tohoto standardu bez jakéhokoliv odkladu. Kromě toho už také máme představu o možných dopadech tohoto standardu. Víme, že máme závěr Evropského bankovního úřadu, Evropského bankovního orgánu, který říká, že dojde k 20% nárůstu rezerv v bankách, protože banky již nyní začaly provádět posouzení dopadu IFRS 9. EBA uvedla, že výsledky dopadové studie budou k dispozici zhruba v říjnu letošního roku. Už nyní známe, jaký je postoj Evropské centrální banky, tak jak ho vyjádřil její předseda Mario Draghi. I ECB je pro schválení tohoto standardu. A teď bych chtěl ještě jasně říci, že jsme obdrželi také určité záporné odpovědi od některých eh, subjektů v odvětví, kde se bude muset implementovat IFRS 9, a to zejména od eh, těch, eh, kteří zastupují vzájemné fondy. To, o čem jsme tady diskutovali, s našimi hosty jsou většinou kapitálové investice. Podle IFRS 9 všichni kapitáloví investoři by měli používat eh, pro oceňování reálnou hodnotu, což znamená větší volatilitu potom ve výsledovce. Pan Hugerworst již uvedl, že eh, tady bude zapracována i jedna výjimka a já se chci našich hostů zeptat na následující záležitost. Musím uznat, že jsem úplně nepochopil, jaké jsou důvody části tohoto odvětví, kteří jsou proti eh, uplatňování reálné hodnoty, oceňování v reálné hodnotě v případě kapitálových investic. A já si myslím, že hlavním eh, důvodem jsou asi, je asi motivace pro oceňování aktiv, ale možná, že jsou tady i jiné důvody, kvůli nimž eh, se tak výrazně staví proti proti aplikaci IFRS na všechny kapitálové eh, investice a jejich oceňování v reálné hodnotě. Děkuji. Perez. Děkuji, Permáš Perez. Děkuji. Je zřejmé, že eh, u těch třech, kteří vystoupili, se objevily různé přístupy. A tady jde teď o to, jak komise zareaguje na náš dopis a jak konkrétně tedy budou vyřešeny ty tři otázky, které jsme vznesli. Pokud jde o bankovní pojišťovny, myslím si, že pro nás je velmi důležité, aby komise vyslechla naše obavy a umožnila nám eh, překročit to, eh, co udělá EASB, IASB eh, v souvislosti s IFRS 9 tak eh, aby i odvětí pojišťoven bylo připraveno, aby tam byla příslušná norma. Je potřeba, aby komise vyslechla naše obavy. Pokud jde o dlouhodobé investice, zaznamenali jsme, a pan Stolian na to upozornil na různých slyšeních, která jsme zorganizovali, když se položí otázka, přejete si, aby norma vstoupila v platnost, tak odpověď zní ano ale zároveň jsem byla dosti zaražena, když jsem slyšela, jak komise říká, e, že otázka účetních norem není e, hlavním kritériem, které by umožnilo určit investiční strategii aktérů nebo subjektů a to včetně dlouhodobých investorů. Možná, že e, obecně řečeno to je pravda, ale ten důvod, proč byly sestaveny normy IFRS 9, tak je to proto, že právě tyto normy, ty normy měly eh, dopad na reálnou ekonomiku. A teď jsme eh, v prostředí, kdy otázka podpor dlouhodobých investic je naprosto zásadní protože eh, v tuto chvíli jsme v takové finanční situaci, eh, kdy signály nejsou příliš pozitivní a v tomto prostředí, které je křehké, si myslím, že nesmíme podceňovat dopad ehm, dopad eh, negativní, který by mohl ehm, přinést používání IFRS 9. Já nevím, k čemu úplně slouží to posouzení dopadu. Já jsem tady slyšela uh, ty argumenty, uh, že banky to nemohou provést a tak dále, ale já mám pocit, že posouzení dopadu se používá pouze v případě, když to má, být, má sloužit jako argument pro podporu určité legislativy. Ale aby nám to přineslo skutečné argumenty uh, vůči skutečným obavám a míry investicím, tak uh, a, a míra investic to není žádný podružný argument. A, a teď, když to tak potřebujeme, tak nám říkají, že se to nedá provést a že se možná uvidí později. Takže to je opravdu uh, nepříliš metodický přístup a Naopak by bylo metodické, kdybychom uplatnili to posouzení dopadu a mohlo by nám to dát eventuálně určité varování. Ono by bylo špatné, kdybychom teprve pozdě zjistili, že to má negativní dopad v tomto systému, který je i tak velice eh, křehký. Děkuji. Pan Kamal. Thank you very much. And can I start off? Děkuji. Na úvod poděkuji JSB a EFRAGovi. Víme, že tento návrh parlamentu naráží na dost velkou skepsi a vy jste se vším zabývali a my jsme vděční. První záležitost, právní kritéria pro souhlas pro schválení. Bylo by užitečné, zatímco se tím parlament bude zabývat, abychom se seznámili i s důvody a vodítky, které komise využila a i regulační výbor, abychom viděli logiku, jak dospěla k tomuto souhlasu a ke schválení zejména po právní stránce. Vím, že komise i ostatní e, jsou obeznámeni s pochybnostmi parlamentu, s pochybami. My jsme vyslali minulý měsíc dopis a i předtím jsme je signalizovali. To, že nevidíme dopadovou studii ani makroekonomické dopady pro dlouhodobé investory a i konkrétní záležitosti, které i já si vezmu pod lupu, když budu vyhodnocovat ta kritéria. Za prvé, to už pan Watchman o tom hovořil, to je ten takzvaný pravdivý a věrný obraz, jak to vykládáme, jak ten koncept vypadá po právní stránce. Tady se zdá, že různí právníci, různá právní služba jej po právní stránce vyhodnocuje jinak, co je ten pravdivý obraz a rovněž jak to bude ladit například s judikatorou soudního dvora a i se směr, s tou účetnickou účetní směrnici. Pak eh, koncepce toho stewardshipu, čili eh, ochrana jak eh, investora, tak i člena. A tady ředitel například má zodpovědnost platit, vyplácet dividendy pouze z rozdělitelných rezerv ale pokud nemají být vykazovány, tak jak to bude vypadat? Máme eh, přiměřené rezervy pro eh, ztráty, které nelze eh, připsat žádnému konkrétnímu úvěru. A pak eh, ten samotný koncept takzvaných očekávaných ztrát. Já stále ještě sám jsem skeptikem. Když hovoříme o jednoročním horizontu, tak vůbec nemusí to brát v potaz ztráty, které se vyvíjí dlouhodoběji. Zejména, když si vezmeme, e, že e, před e, naší krizi k níž došlo, by tento jednoroční horizont vůbec nevedl ke zlepšení situace. A pak ještě vnitřní povaha těchto účetnických operací, protože banka dospívá k kon- k výpočtu očekávaných ztrát na základě svých vlastních údajů, pomocí svých vlastních odborníků a tady je velik lidské riziko lidské chyby, eh, případně neodhalování skutečně touto výstrát. Takže to vše budeme mít na mysli, když budeme zkoumat tyto standardy a já na to upozorní už nyní. Děkuji. Kora, pan Haubenhuisen. Like... Děkuji, pane předsedo. Já rovněž na úvod poděkuji všem představitelům eh, EFRI a eh, komise, kteří jsou zde přítomní. Hovoříme o konceptu, e, který má zkrátku STS, snadný, transparentní a standardizovaný, zejména zde. Standardizace, to by neměl být problém, že hovoříme o standardu jako takovém, ale já apeluji, držme se opravdu koncepce standardů, snažme se omezit výjimky, na minimum. Co se týče jednoduchosti, snadnosti, no tady bychom se mohli trochu o to hádat. Administrativní zátěž se ještě neobjevila v diskusi, možná byste nám o tom mohli něco říci, jak ji omezit na minimum. A pak klíčová záležitost, transparentnost, přehlednost. To je srdcem našich diskusí, protože vidíme, co se děje u italských bank. Ty se zdají eh, nakonec nahromadili tolik problematických úvěrů a přitom my chceme bankám stížit to, že budou předstírat, že jsou zdravé a ty nežádoucí úvěry někde skrývat. Takže mohli byste nám vysvětlit, jak by to probíhalo rozdílně například z pohledu těch italských bank. Kdyby IFRS 9 platilo, dopadlo by to na italském bankovním trhu jinak? A druhá otázka rovněž se týká dlouhodobých investic, to už zde zaznělo mnohokrát. Co eh, mě dává podnět k zamyšlení? Eh, pocházím z Nizozemska a tam Většinou se jedná z pohledu dlouhodobých investic o e, penzijní fondy. Ty tvrdí, že nemají žádné problémy. E, čím to je, že jedna skupina dlouhodobých investorů nám tvrdí, že IFRS 9 by mohla zabránit e, v provádění dlouhodobých investic a pak máme ty penzijní fondy v Nizozemsku, které tvrdí, že naopak se nebude dít nic neblahého. Tak to vysvětlete. Děkuji, Fabio Demazi. Ano, e, účetní e, normy mohou mít velký makroekonomický dopad, jak jsme zažili během e, finanční krize, kde mnoho aktiv sloužilo jako určité záruky za úvěry a proto je důležité, aby tyto normy nebyly ponechány nějakému soukromému klubu investorů, kteří se tím budou zabývat, ale měla by do toho vstoupit i komise a zareagovat na požadavek parlamentu. Já mám pouze dvě věci které byly zmíněny v dopise eh, pana Gualtieriho 16. června 2016 a já tady budu citovat jednu pasáž, kde je uvedeno. Eh, konkrétně jsme máme otázku, zda IFRS zmírní eh, příčiny eh, finanční eh, krize a naplní požadavky ke 20 z roku 2009. IFRS 9 by mělo nebo nový standard by možná mohl dokonce zvýšit procykličnost. My jsme o tom toho mnoho neslyšeli a já plně uh, respektuji, že Lord Hill mohl mít určité problémy po Brexitu, starosti a že ten dopis zkrátka z toho důvodu ještě nemohl být zaslán, ale možná byste nám mohl na to nějak zareagovat a zareagovat na naše obavy. Dále ten dopis uvádí, že pokud nebude dobré posouzení dopadu, tak efekty eh, norem eh, zůstanou nejasné to je e, obava před takzvaným e, e, cliff efektem. A vy jste uvedli, že není dostatek dat, že nejsou hlášeny tak, aby bylo možné udělat plné ex ante posouzení dopadů. A mě by zajímalo, zda komise by byla ochotná připravit ex post posouzení dopadů v červn, do června 2019, ale tedy pokud opis nedojde včas, tak byste nás měli alespoň eh, informovat o tom, jak zareaguje komise na tento požadavek. Děkuji. Děkuji, Sven Gold. Uh, eh, je již pozdě, mnohé tady již bylo, nebo většina již byla řečena, pokud jde o podstatu eh, těch otázek, tak téměř vše již bylo zmíněno. Já bych se zeptal pouze EFRAK Eh, jak jejich připomínky k dopadu na dlouhodobé eh, investice, eh, k dopadu na dlouhodobé investice lze skloubit s tím, co řekl jeden váš zastupitel na zasedání ARC, kde bylo řečeno, že ty normy by možná mohly mít negativní dopad na možnost mít eh, dlouhodobé kapitálové investice pro dlouhodobé investory. Takže to jsou tedy eh, tyto eh, komentáře a ty nejsou v souladu s tím, co jste říkali dnes, nebo mi to nesedí. A já jsem slyšel velkou část různých pochybností od velmi různých stran, které tady uh, zmínili i mý kolegové. Uh, já nechci všechny tyto věci ještě jednou opakovat, ale musím říci, že tady mám určitý metodologický problém. Evropský parlament v otevřeném a dlouhém procesu uh, zmínil celou řadu bodů, takže komise, EFRAK, eh, IASB věděli uh, co přijde nebo co jsou naše eh, dotazy. Potom eh, jsme zaslali ten dopis, odhlasovali jsme zprávu a mě by zajímalo, jaká je vaše odpověď na naše rozhodnutí v Evropském parlamentu a eh, zajímalo by mě také odpověď EFRAK, IASP, našemu hlasování. To by také býval byl signál, e, známka respektu. Jsem rád, že jste tady, pane Hogeforste, ale neslyšel jsem žádnou reakci na ty naše dotazy a bylo by známkou eh, respektu eh, toho, že berete parlament vážně, kdybyste na to zareagoval. Pokud jde o komisi, tak jsem překvapen jednou věcí. Na jedné straně jsme se dohodli na lepší regulaci a příslušných principech a komise není schopná podat eh, skutečné posouzení dopadu. EFRAG také není schopna udělat takové posouzení dopadu, které by sledovalo makroekonomické efekty. A nyní eh, jsme zatím ještě nedostali odpověď na náš dopis, ale eh, před letní přestávkou a to zkracuje naši možnost toto proskoumat. Dostali jsme vaše Eh, eh, doporučení pro přeskum, ale to je teď mnohem složitější nalézt na to správné eh, řešení. Takže jsou tady principy spolupráce, které by měly být brány vážně a když napříč my skupinami v tom dopise jsme to vyjádřili, jsou tady určité obavy a my jsme nedostali od vás tu odpověď, která by byla odpovědí na to, co jsme odhlasovali. Vy jste spíš řekli ano, teď to prostě schválte, potvrďte to. Uh, a tím vlastně zkracujete tu dobu, eh, kde my bychom to mohli přeskoumat. To není dobrý způsob spolupráce. Thank you very... Děkuji. Musím říci, že se cením vašich vystoupení. A viděli jste, kolik eh, problémů tady stále přetrvává. My jsme o nich byli informováni eh, dopisy, které jsme obdrželi. Některé z nich jste uvedli eh, vy ve svých úvodních vystoupeních, takže teď máte možnost se k něm vyjádřit. Nejprve vystoupí pan Hoger Forst, prosím. Děkuji vám, pane předsedo. Jak pan Stolojan, tak pan Demázy se ptali na to, eh, zda tento standard povede k většímu uplatňování reálné hodnoty. Já si myslím, že tomu tak nutně nemusí být, záleží na biznesovém modelu bank. My Máme novou klasifikaci eh, nebo opatření pro klasifikaci a oceňování, což se příliš nemění eh, od IAS 39. V tomto nebudou podstatné změny, ale jeden konkrétní příklad uvedu. Národní australská banka už eh, schválila tento standard a došlo ke snížení aktiv měřených v reálné hodnotě o 15 miliard australských dolarů, takže ten australský příklad dokládá, eh, že nedochází k navýšení reálné hodnoty. K tomu, co říkala paní Beres. Dopad na dlouhodobé investory. Já bych zde souhlasil s paní Beres, eh, kdyby tento standard eh, si podkopával motivaci k dlouhodobým investorům. Pak by to byl samozřejmě problém, ale myslím si, že tady k žádnému odrazování nedochází. Pokusím se, nebo pokusil jsem se to v úvodu vysvětlit, že původní IAS 39, nebo respektive řeknu to jinak, eh, že ta podskupina dlouhodobých eh, invest sektoru je samozřejmě důležitá pro IFRS 9, protože říkají, že to vede k příliš velké volatilitě. Ale já jsem v úvodu vysvětlil, že IAS 39 eh, zase hrozí manipulace příjmu, takže si myslím, že není v, inter, není v zájmu lidí, kteří svěří dlouhodobým investorům své peníze, a aby někdo manipuloval s jejich penězi. Ty chtějí vědět, jaká je reálná eh, hodnota jejich investic a nikoliv hodnota eh, umělá. Takže to už možné nebude. Také si myslím, že to nutně nepovede k větší volatilitě. A já jsem opět vysvětloval, že e, ztráty z kapitálových e, investic můžete e, držet velice dlouho v bilanci, až nakonec bude ekonomická realita tak špatná, že zkrátka budete muset ty ztráty vykázat a vykážete je najednou a dojde k obrovskému narušení volatility. A já si myslím, že ten nový standard naopak povede dlouhodobé stabilitě a to si myslím, že je pro dlouhodobé investory velice dobré. Většina dlouhodobých investorů navíc velice dobře chápe, že kapitálové investice podléhají jak krátkodobým, tak dlouhodobým změnám v hodnotě. A to je jejich každodenní práce, aby tyto změny hodnoty řešily a sami se nepřejí nějak eh, uměle mm, eh, vyhlazovat změny v hodnotě. Eh, vystupující za ALDE hovořila o nizozemských penzijních fondech, že jsou to největší investoři, dlouhodobí investoři na světě. Já také vím, že jsou spokojeni s IFRS 9, protože také každý den řeší otázku změny hodnoty investic. Také jsem eh, řekl, že pro ty firmy, kterým eh, se nelíbí jakákoliv, jakákoliv volatilita, tak ty mají možnost kapitálové investice uvádět eh, v ostatním souhrným, ostatních souhrných příjmech. Ano, vždy mají možnost držet si v OCI všechny tyto investice, ale zase musíme jim zabránit, aby, nebyly, aby nebylo možné s příjmy v této oblasti manipulovat. Takže myslím, že nakonec máme řešení úplně pro všechny. Vím, že jsou zde určité obavy, ale my uděláme ještě přeskum po eh, implementaci dva měsíce po vydání tohoto standardu, pak ještě, pardon, omlouvá se řečník dva roky pro, po vydání standardu a samozřejmě Velice rádi budeme věnovat zvláštní pozornost tomu problému, o kterém jste hovořila ve paní poslankyně, to znamená odrazování dlouhodobých investic, ale já si myslím, že k tomu určitě nedojde. Pokud jde o posouzení dopadu, tak eh, všichni víme, že to je velice obtížná věc. Pan Stolian zmínil zprávu EBA, která hovoří o 20% nárůstu rezerv. To je velice zajímavé a je zajímavé, že po tom, co jsme vydali před dvěma lety tento standard, eh, čísla, která nám ukazují průzkumy, jsou 30 až 40 A já tedy nabývám dojmu, protože dozor nad bankami je dnes eh, mnohem důkladnější, než býval dříve, že se začínají ztráty více vykazovat eh, a uznávat eh, a tak nakonec ten dopad IFRS 9 bude menší, než by byl býval byl před dvěma lety. A že tedy bude ten dopad zvládnutelný. K tomu, co říkal pan Kamal. Vy jste mluvil mimo jiné o právních aspektech a ty já ponechám na komisi. Ale zmiňoval jste se také o e, rozdělitelném zisku a tady chápu vaše obavy. Jsou to legitimní obavy, že firmy by neměly rozdělovat zisk, který ještě nemají. Ale já bych e, všem chtěl říci, že je velice nebezpečné dělat e, rovnítko mezi realizovaným ziskem a rozděleným ziskem, protože je hodně realizovaného zisku, ale také hodně nerealizovaného zisku, který také sehrává svou důležitou roli a může být velice škodlivý pro firmy. Například ve Spojeném království je teď několik firm, které mají velký problém s při prodeji s tím, že mají obrovské penzijní závazky. To jsou vlastně ještě eh, nerealizované eh, zisky a ztráty a to je třeba sledovat, protože není možné dát rovnítko mezi distribuovaný, rozdělený příjem a realizovaný příjem. Realizovaný příjem byste mohli Eh, manipulovat. A proto jsou potřebné ty změny, které přináší eh, standard IFRS 9. Další otázka. STS. Eh, Nikdy jsem neříkal, že naše standardy jsou snadné. To určitě ne, protože zkrátka odrážejí ekonomickou realitu, která je komplikovaná. Nicméně nový model očekávaných ztrát v maximální možné míře vyplývá a vychází z očekávaných, pan předseda přerušuje řečníka, ze sta, vychází ze, zá, ze stávajících modelů. Takže abych to schrnul, co by se stalo, kdyby tento systém již byl funkční během krize. Já si myslím, že řadě ztrát bychom dokázali předejít nebo je odhalit v dřívější fázi a Evropa by možná teď neřešila ty problémy, které ještě dnes řešit musí. Děkuji, pane předsedo. A vy jste neodpověděl na moji otázku. Ano, pane Gigolte, já jsem to možná neřekl úplně jasně. Vy jste měl na mysli tu zprávu, kterou Evropský parlament eh, zpracoval. My velice rádi mm, na tuto zprávu zareagujeme a pošleme vám odpověď. Pan předseda, děkuji. Nyní požádám eh, pana Vočmana. Eh, Tři minuty, prosím. Thank you and thanks for the, uh, the excellent question. Děkuji, děkuji rovněž za skvělé otázky. Pan Stolojan a jeho argumentace týkající se zpravovaných eh, fondů a rovněž diskuse týkající se nedostatku eh, recyklace, možnosti recyklovat eh, kapitálové nástroje. IFRS 9 nepovažuje investici do fondů ve správě jako kapitálový nástroj a aby se to vyřešilo, je bude třeba se podívat na e, ty investice, které jsou e, v pozadí toho v tom fond ve správě. A pak ještě otázka, zda EFRAK se zabýval eh, tím, že lidé budou či nebudou motivovaní dlouhodobě investovat. Já eh, jsem v EFRAGu poměrně nedávno a mohu pouze odkázat, že na základě omezených důkazních materiálů si myslíme, že je nepravděpodobné, že by se investoři změnili z pohledu investičních strategií, že by pozměnili své strategie a na to se omezím ehm, to byl květen roku 2015. Ano, to bylo předtím, než jsem do EFRAKu nastoupil, takže tady ten dopis září už hovoří o něčem jiném, takže možná se naše stanovisko změnilo na základě nových materiálů, které jsme byli schopni proanalizovat. Pak otázka týkající se zjednodušování. My jsme se snažili přijít s jednoduššími standardy, například méně poměřovacích kritérií, ale v Evropě se to nesetkalo s porozuměním Einstein už řekl, eh, ano, zjednodušujme co nejvíce, ale nebuďme jednodušší. Máme-li složitou realitu, složité různé možnosti investičních a obchodních modelů, narazíme někde na určitou mes. Já jsem spíše účetní, nejsem právník a zmíním se o jedné věci. Efragu se vyčítalo, ehm, že v podstatě nesprávně vykládá pravdivý a věrný obraz z pohledu evropských zákonů. A já k tomu mohu říct pouze, pokud evropské instituce nám to doloží, že ten výklad je nesprávný, tak se na to podíváme ještě jednou, ale my jsme velice transparentní. Mám 13 vteřin. Mohu tedy říci pouze, že e, pokud máme správné informace a dostačující informace, tak pak e, se snažíme z účetního pohledu, to je účetní e, koncept, účetní pojem a my se ho držíme, máme-li informace. Komise tři minuty. Děkuji, pane předsedo, budu stručný, i když celá řada otázek zde zazněla, ale na druhé straně kolega Watchman už některé zodpověděl. Tedy z pohledu finanční krize. Ty standardy byly vyvinuty na základě stávajících požadavků na podávání zpráv o finanční kondici a e, tam se zdálo, že se nedostatečným způsobem zohledňovaly ztráty bank, příliš málo, příliš pozdě se to dá shrnout a IFRS 9 se zdá, že na to má odpověď a měla by vést k lepší stabilitě a i ESMA, i Evropská centrální banka s námi souhlasí e, tento výbor si rovněž zadal studii z pohledu analýzy finanční stability a i tam se ukázalo, že by nové standardy měly přispět k finanční stabilitě. Dopadová studie, ano, to je důležitá záležitost a já už jsem v úvodu sám eh, řekl, že to bereme vážně, ale na druhé straně z kvantifikačního pohledu je příliš brzy. Samotné odvětví Mm, takto se vyjádřilo, že z pohledu rozsahu změn, které zavádí IFRS 9, eh, bude možné vše vyhodnocovat až později, když už ta implementace bude na spadnutí. Eh, přesto však eh, souhlasíme, že jakékoliv schválení by mělo být podmíněno plnou studii dopadů a nezávisle na tom, co už bylo vykonáno. Zároveň připomínám, že tento standard byl velice důkladně prověřován jak EFRAGem, tak i SB, ale získat příslušné údaje je obtížné. Budeme bedlivě sledovat eh, tyto normy a jak před, eh, tak v průběhu zavádění, tak po jeho zavedení a reagovat na příslušné nedostatky eh, účetní pohled na určité finanční nástroje, zejména z kapitálového pohledu. Naše politika spočívá v tom, že by se nikdy nemělo ohrozit dlouhodobé investování ani pobytky k dlouhodobým investicím. My jsme kontaktovali dlouhodobé investory, abychom si ověřili jejich reakci a zdá se, že výsledky naznačují, že jde spíš o behaviorální jev a je těžké odhadnout, zda výsledkem eh, tohoto nového stylu podávání zpráv bude opravdu odrazující efekt. E, my se domníváme, že někteří investoři se řídí mnohými různými motivy e, pro své dlouhodobé investice a tady nejsme přesvědčeni, že by mělo být nutné zavádět konkrétní další prvky do tohoto standardu, které by podpořily dlouhodobé investice, ale porovnávání starého a nového nového standardu eh, budeme i nadále provádět. Dále, když hovoříte o tom, že nový standard je složitější, ale eh, dvě ze tří norem jsou rozhodně méně složité, eh, pak máme nové, složitější prvky v té třetí kategorii, ale když chceme budoucnotnější model, tak to je nezbytné. Máme tam i zjednodušující prvky, i praktické záležitosti, které mohou používat nebankovní instituce. my už jsme to otestovali v praxi a snažíme se zajistit, že e, vše je praktické, uplatnitelné, ale sdílíme eh, reakce na studii, kterou tento eh, výbor vypracoval, že totiž musíme mít spolehlivější eh, údaje a je nutné, aby byly snáze čitelné pro národní úřady dozoru a zopakuji, že ano, dopis eh, směřovaný komisaři Hillovi jsme dostali, jsme ochotní dále s parlamentem o této velice důležité normě i nadále vést vyjednávání. A pan Kamal, když klade otázku po, na právní aspekty, my jsme velice pečlivě ve svém schválení vysvětlili eh, proč a jak eh, ty právní požadavky jsou naplněny. Eh, před dvěmi dny jsme i zveřejnili další dokument týkající se veřejného prospěchu a vše je v souladu s žádanými kritérii. Děkuji, říká předseda. Jednalo se nesmírně důležitou rozpravu a nyní zvážíme jak dále postupovat. Lhůta pro podání návrhu námitek je 7. září. Děkuji panu Hoverborstovi, panu Watchmanovi a panu Notebomovi. A můžeme přejít ke hlasování. První to je projekt Další důležitá záležitost, totiž eh, potvrzení hlasování triologu o IOPA, to hlasujeme jmenovitě. Nejdříve si to musíme stručně otestovat. Prosím, hlasujte. Hlasujeme na zkoušku. OK. Děkuji. Končím hlasování a přecházíme ke skutečnému hlasování a text o IOR. Vote is closed. Adopte. Končím hlasování schváleno. Blahopřeji zpravodaji. Chcete k tomu něco říci? Ano, jenom velmi, velmi stručně, pane předsedo. Jaký je výsledek? Přesně. 47 pro, pro 4 proti, 6 se zdrželo. Já chci poděkovat všem stínovým zpravodajům, kteří se mnou tak tvrdě pracovali na této věci. Děkuji i vám, děkuji mým zaměstnancům a chtěl bych eh, zejména říci, že děkuji Ivo a Nataše eh, za expertní pomoc k naší práci. Vedlo to k něčemu, co je velmi dobrým výsledkem, velmi dobrým parlamentním eh, textem a e, Myslím si, že tato politika je teď ve velmi dobré formě pro dalších deset, na dalších deset let. E, a je tam dosaženo velmi dobré konsolidace a já děkuji e, všem, kteří mi pomohli. Děkuji pro všechny stínové zpravodaje toto poděkování a mohu také potvrdit, že tady máme vynikající sekretariát, který úžasně uh, pracoval a já doufám, že i nadále budeme mít tyto, eh, také tuto velmi vysokou, eh, velmi dobrou expertizu i během dalších měsíců. Teď budeme hlasovat o prospektu. Kompromis A. Okay. Děkuji, pane předsedo. Já se nejsem eh, jistá, jestli je, možná to bude snažší, ale eh, podle článku 6.9 by ECR chtělo vznést namítku k několika ústním pozněcím návrhům, které byly předloženy pozdě včera večer a proto eh, kompromis MKV, dvojité V a ale to je proti eh, kompromisu, na kterém jsme tady měsíce pracovali a proto tedy vyslovuji námitku k tomu, aby tyto pozměňovací eh, návrhy eh, tedy byly odstraněny. A ECR má tady šest členů a ano, jinak tedy děje se to případ od případu podle jednotlivých námitek. Hlásí se paní Perez pozměňovací návrhy, které jsme navrhli a které mění některé kompromisy. Částečně byly předloženy eh, od 12 hodin 50 minut, eh, takže nedá se říci, že to bylo příliš pozdě a ta naše práce vedla k tomu, že je tady tým insiderů, kteří se mobilizují a ve chvíli, kdy skupina eh, se konečně může pustit do toho tématu, tak eh, to je to, co vlastně určuje pozici, eh, která nakonec je odhlasována. Takže jsou tady tři pozměňovací návrhy, které jsme předložili a které jsou podle našeho názoru zásadní. Jednak eh, v týmu vyjednavačů eh, jsme hodně řešili, jakým způsobem optimalizovat revizi nařízení o prospektu. A Tady bychom se chtěli ujistit, že soulad mezi postupy národních orgánů bude co největší. A proto si myslím, že nad rámec pravidel a eh, nad eh, tu striktní interpretaci těch pravidel, kterou chce uplatnit paní Swinburne, protože nesouhlasí s těmito ústním poznacími návrhy. Vedle toho nad tím máme zájem na tom, aby ESMA mohla definovat dobré podmínky, eh, dobré kodexy chování pro národní orgány, až budou uplatňovat toto nařízení. A proto teď jsme tady tedy váhali, zda ESMA eh, bude mít nějaké závazné principy, a nebo zda bude mít možnost stanovovat pokyny. A nakonec se dohodla EPP a ALDE, Eh, shodli jsme se na tom, že by tam měly být i pokyny a já si myslím, že by bylo škoda, kdybychom se připravili o tento příspěvek do textu. Za druhé, pokud jde o překlady, nemyslím si, že by bylo eh, dobré, abychom Eh, rozeslali prospekt, který nebude vydán v jazyce, kterému rozumí ten, kdo si ten prospekt koupí a ani mu nebude rozumět eh, regulační úřad. A to je předmětem pozměňovacích návrhů, které jsme navrhli k článku 202. 252, 252 a doufáme, že to bude moci být schváleno. Eh, ústní pozměňovací návrh podle definice může být eh, předložen i během hlasování. Jsou to z tohoto důvodu ústní pozměňovací návrhy a samozřejmě je tady možnost tady proti tomu i namítnout, eh, když se dosáhne určitého Prahu, takže se musí rozhodovat případ od případu. Není možné to obecně odmítnout jenom proto, že to bylo předloženo pozdě. Tady ehm, není možné globálně něco namítat, takže eh, a teď ty námitky jsou odmítnuty. Slyšeli jsme ty úvahy, které zatím byly. Je to užitečné, aby výbor věděl eh, o tom, eh, o čem ty pozměňovací návrhy jsou. A teď můžeme začít hlasovat. Kompromis A, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Kompromis B, ve dvou částech. První část pro, proti, zdrželi se schváleno. Druhá část, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis C, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis D, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis E, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis F, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis G, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis H, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis I, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Eh, kompromis eh, je ve třech částech. První část, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. Druhá část pro, eh, proti, zdrželi se schváleno. Třetí část, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis K, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis L, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis M, ústní pozměňovací návrh, eh, kdo, čtyři ruce bych, čtyři ruce musím vidět. Eh, dobře, takže ústní pozměňovací návrh je tímto zamítnut, takže musíme hlasovat o kompromisu M bez ústního pozměňovacího návrhu. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Kompromis N, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. E, kompromis O, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis P, kdo je pro, proti, e, zdrželi se, schváleno. Omlouvám se. E, Pozněcí návrh 548, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnut. Kompromis KV s ústním pozměňovacím návrhem je tady námítka, námitka proti ústnímu pozměňovacímu návrhu, takže o kompromisu Q hlasujeme bez ústního pozměňovacího návrhu. Dobře, bylo to eh, jasné, ale můžeme to ještě jednou prověřit. 508 hlasujeme. Končím hlasování. Je to zamítnuto. Kompromis Q, původní text bez ústního poslaneckého návrhu, kde je pro proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis R, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis S, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. E, kompromis U, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis V, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 632, kdo je pro, proti, zdrželi se. EFDD e hlasuje, to se zdá nějaké zvláštní, takže zahajuje elektronické hlasování. Končím hlasování. A je to zamítnuto. 633, e, kdo je pro? Proti? Drželi se zamítnout. kompromis 2TV s ústním poznacím návrhem a opět je tady ta stejná námitka proti ústnímu poznacímu návrhu. Takže kompromis ve bez ústního poznacího návrhu, kde pro, proti, zdrželi se schváleno. 639, eh, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis X, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis Y pro, proti, zřeli se schváleno. Kompromis Z, kdo je pro, proti, zřeli se schváleno. E, kompromis AA, kdo je pro, proti, zřeli se schváleno. Kompromis AP, kdo je pro, proti, zřeli se schváleno. AC, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis AD, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Kompromis eh, AE, kde je pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis AF, kde je pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis AG, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis AH, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis AI, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Eh, Kompromis A je, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis AK, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis AL, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis AN, pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis AN, pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis AO, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis AP pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis AQ, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis AR, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Ehm, pozměňovací návrh 239, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnout. Kompromis AS, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis AT, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis AU s ústním pozněcím návrhem a je tady námitka proti ústním pozněcímu návrhu, takže budeme hlasovat o kompromisu AU, původním textu, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. A nyní budeme hlasovat o pozměněném textu jmenovitě. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 45 pro, 9 proti, 5 se zdrželo. Chcete slovo? Dobře. Eh, zahajuji elektronické hlasování o e, tomto textu. Končím hlasování. 45 e, pro, 7 proti, 5 se zdrželo. A nyní o rozhodnutí zahájit vyjednávání s radou. Možná nejprve e, zpravodaj. Musíme vyslechnout návrh zpravodaje a potom dám slovo těm, kdo se budou chtít vyjádřit. Pan Ježek, děkuji, pane předsedo. Chtěl bych se zeptat na, chtěl bych požádat o mandát vstoupit do vyjednávání s radou. Děkuji, Pervanš Beres. Já bych sem Eh, si přála následující věc, protože pozměňovací návrhy nemohly být odhlasovány výborem. Myslím si, že vyjednávací základ eh, parlament, pro vyjednávání parlamentu s radou, že ten základ není dostačující a raději by jsem si přála jít s tím na plenární zasedání. Mm, je někdo proti tomu? Tedy to je vystoupení proti tomu, takže můžeme hlasovat o eh, návrhu vstoupit do vyjednávání s radou. Potřebujeme kvalifikovanou většinu, jak víte, takže ptám se, kdo je pro, zahajuji hlasování. Uděláme to elektronicky. Končím hlasováním. A je to zamítnuto. Takže tato věc půjde na plenární zasedání. Musíme ještě hlasovat o složení vyjednávacího týmu. Asi to musíme udělat teď hned. Myslel jsem si původně, že to stačí potom. Já myslím, že tady nemusíme hlasovat elektronicky. Kdo jsou pro? Proti? Drželi se schváleno. Děkuji. Končím hlasování a budeme pokračovat dnes odpoledne.